Allora, apriamo i lavori della nostra commissione. Dobrý den, zahájíme práci našeho výboru. V první řadě obvykle sdělení. E, naše dnešní zasedání je přenášeno přes internet. Paní místo předsedkyně Evropského parlamentu Diana Wallis je tu mezi námi, já ji tímto srdečně zdravím a pohovoří nám o návrhu um, meziinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a komisí. Paní místo předsedkyně Wallis eh, předsedala delegaci Evropského parlamentu, která vyjednávala návrh dohody 18. listopadu toto bylo také projednáváno na zasedání konference předsedů. Na základě článku 127 jednacího řádu eh, máme pravomoci eh, toto téma eh, vypracovat a měli bychom jej za- zakončit do konce tohoto léta. Několik úvah, jak tento postup bude probíhat. Schválení v první řadě schválení návrhu. Měli bychom se řídit eh, článkem 9 jednacího řádu, to je ten příslušný článek, který by v závěru měl být tedy obměněn. Já nebudu zdlouhavě hovořit o této dohodě, je to mezi námi paní místopředsedkyně, prosím, máte slovo. Eh, děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji za pozvání do vašeho výboru a zároveň i za pomoc a práci v tomto ohledu. Vím, že kolegové a kolegyně mají před sebou návrh. Mají před sebou návrh interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Cílem je vytvořit společný takzvaný rejstřík transparentnosti. To znamená, že tuto dokumentaci máte k dispozici, možná s vaším dovolením několik slov, pokud jde o to, jak se tvořil tento dokument. Z vaším, v podstatě v tomto okamžiku jsme připraveni zahájit jednání o tom, co by znamenal tento společný rejstřík pro náš jednací řád, protože zpráva vašeho výboru, kterou jste připravili v rámci posledního volebního období Alexander Štubem původně a poté Inge Friedrich, Friedrich která se zabývala právě zájmami lobbystů, aktivit lobbystů, způsobem, jakým by se k ním mělo přistupovat v našem parlamentu i ze strany ostatních institucí obecně. To znamená, že tyto připravili konkrétní zprávu, která hovořila o tom, že by se měla vytvořit pracovní skupina mezi jednotlivými nebo interinstitucionální skupina mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, která by se snažila vytvořit takový společný rejstřík. A to je právě ta práce, práce, na které jsme už začali, kterou jsme začali pod mým vedením v posledním volebním období a pokračovali jsme v rámci tohoto volebního období a dokončili jsme tuto práci. Pan Cassini se mnou spolupracoval váš předseda, pan Joe Leinen, který byl předsedou vašeho výboru a rovněž Isabel Durán. Takže vidíte, že v podstatě hlavní politické skupiny byly zastoupeny v této pracovní skupině za Evropský parlament. Za komisi jsme hovořili s panem Simem Kalasem v posledním období a nyní s panem Ševčovičem v rámci tohoto mandátu. Pokud jde o koncept dohody, kterou jsme nakonec dosáhli, Myslím si, že bychom měli velice opatrně přistupovat k tomu, jak hovoříme těmto zájmovým skupinám. Nyní tomu hovoříme společný rejstřík transparentnosti a já vám vysvětlím, proč jsme se dohodli na tomto znění, na této terminologii. My jsme si vědomí i usnesení Evropského parlamentu z posledního volebního období. Toto usnesení velice jasně hovoří o tom, že to, co chtěl parlament, toho, čeho chtěl dosáhnout, je určitý povinný rejstřík. Povinný rejstřík pro všechny ty skupiny či osoby, které mají zájem ovlivňovat naši politiku. To znamená povinný rejstřík, zatímco pokud víme, tak Evropská komise má dobrovolný rejstřík. To znamená, že je zde určitý nesoulad mezi tím, jaké představy o tomto rejstříku máme my a Evropská komise. Ovšem, my jsme řekli, že my, Evropský parlament, opravdu chceme, aby konečným cílem v tomto ohledu byl povinný rejstřík, i když samozřejmě chápeme, že v současné době asi to nejlepší řešení, které dokážeme dosáhnout, je velice bezpečný dobrovolný rejstřík, na kterém budeme spolupracovat s komisí a samozřejmě, že se budeme snažit, aby to bylo co možná nejpřísnější, protože zájmové skupiny budou potřebovat vstupní kartu na vstup do parlamentu. Ovšem nezapomněli jsme na ten náš konečný cíl, to znamená v určitém horizontu mít povinný rejstřík. Samozřejmě, že je zde mnoho, mnoho aspektů pro tento rejstřík, mnoho zájmových skupin dokonce by preferovalo takový rejstřík, protože v tom případě bychom ke všem přistupovali stejným metrem. Na základě právní porady, kterou jsme získali v tomto ohledu, bylo nám řečeno, že pokud chceme dosáhnout takového povinného rejstříku, tak bychom potřebovali využít článek smlouvy, který vyžaduje jednomyslné hlasování na půdě rady. Já doufám, že se nám to jednoho dne povede a já se stanovisku rady budu věnovat za chviličku. Ovšem v současné době teda eh, pracujeme na dobrovolném rejstříku s komisí. Rovněž eh, jsme měli další jasnou představu. V tomto ohledu je zde veliký rozdíl mezi tím, jak funguje parlament a ostatní instituce, především Evropská komise, protože každý poslanec hmm, samozřejmě může vykonávat volně svůj mandát a žádný takový transparentní rejstřík by neměl mít žádný dopad na tuto aktivitu. To znamená, Poslanci mají právo hovořit s kýmkoliv si přejí, naslouchat svým voličům a tak dále, čili opravdu by to nemělo mít žádný omezující dopad na svobodný výkon mandátu poslanců. Otázka, na kterou nikdy nezapomínáme a o to jsme se snažili i v spolupráci s komisí, uvědomit si, proč to děláme. Děláme to proto, že naši občané snad díky tomu budou, získají větší důvěru v náš rozhodovací proces, tak abychom jasně řekli a ukázali to, že to, aby jsme skutečně na základě tohoto rejstříku jasně všem um, ukázali, kdo má vliv na naši politiku, kdo s kým promlouvá, kdo má ke komu přístup a tak dále. Čili jakési budování důvěry v očích našich občanů v rámci tohoto rozhodovacího procesu a samozřejmě do maximální možné míry vytvořit stejná pravidla, stejná hrací pravidla pro všechny zúčastněné strany. Jedna z záležitostí, která pro nás byla obtížná na počátku a právě proto jsme tomu začali říkat rejstřík transparentnosti, je to, že mnoho lidí pracovalo právě v této oblasti ovlivňování politického procesu, rozhodovacího procesu, ať už jsou to nevládní organizace, jiné subjekty, které prostě nechtěli být označeny jako lobbysté. A proto jsme opravdu věnovali veliký čas tomu, abychom aby tento rejstřík pokrýval co možná největší spektrum subjektů a aby jednotlivé subjekty mm, byly ochotny zveřejňovat informace o sobě i o svých aktivitách. Myslím si, že se nám to povedlo, že jsme vytvořili takový vhodný model, ty nejdůležitější komerční operátoři, to znamená mm, komerční lobbysté, komerční eh, zájmové skupiny, ty jsou na čele tohoto peletonu. My jsme měli možnost opravdu dlouze hovořit s právníky, těmi, kteří fungují jako lobbysté a těmi, kteří fungují jakožto profesionálové v právních jednáních a zastupují zastupují klienty, tak tam uděláme samozřejmě s nimi rozdíl, to si myslím, že je správné. A poté je tam skupina think tanků nebo nevládních organizací, které jsou aktivní v této oblasti a které zároveň by měly být rovněž zahrnuty do tohoto rejstříku. Mm, Já si myslím, že eh, eh, je zde veliký, že jsme dosáhli opravdu veliký úspěch v tom, kolik se nám povedlo do toho zahrnout subjektů a jak transparentním způsobem postupujeme. Skutečně uvidíte na základě struktury tohoto rejstříku opravdu mm, to, jakým způsobem jsme postupovali, jakým způsobem se popsali komerční subjekty, ostatní subjekty, tak proto právě jsme se rozhodli využívat tohoto termínu eh, rejstřík transparentnosti a ne lobbysté, což některým subjektům vadilo. A nyní, pokud jde o obsah tohoto rejstříku, i my jsme jasně vnímali to, že potřebujeme více informací, mm, o těchto subjektech určité finanční informace v průběhu let fungování tohoto rejstříku. Komise získala zkušenosti v tomto ohledu a my chceme, aby tyto informace byly jasnějšího charakteru a zároveň, aby byly ověřeny. Myslím si, že v současné době to funguje lépe. Celá záležitost bude podrobena společnému um, kodexu chování to znamená, že jakmile získáme, řekněme, nějakou stížnost z eh, nějšku, tak to bude přetřeno. V rámci našich institucí máme vytvořený vhodný mechanismus. pokud zjistíme, že to nefunguje správně, nefunguje vhodným způsobem, nebo někomu to nebude vyhovat, tak je tam možnost odvolání nebo se mohou obrátit na ombudsmana. Čili je to systém, který by měl fungovat řádným způsobem pro všechny zúčastněné strany, tak aby byli všichni spokojeni. Pokud jde o Evropský parlament, ehm, abychom dosáhli tohoto společného rejstříku a to není žádné tajemství. Pro nás největší výzvou jsou některé interní záležitosti, administrativní zpráva, systém našich vstupních karet. Proto jsme si tam dovolili takové větší manévrovací pole s ohledem na datum kdy to vstoupí v platnost a zároveň, abychom to zvážili, abychom umožnili i změnu pravidel, no, které budeme zvažovat zde v tomto výboru. Komise samozřejmě má i své vlastní interní procesy. Čili to je takové nastín, takový nástín toho, jak jsme pracovali, naše pracovní skupina společně s komisí. Já si myslím, že se nám povedlo vypracovat kvalitní dokument. Doufám, že ho shledáte kvalitním a že budeme schopni schválit tuto interinstitucionální dohodu a všechny potřebné změny, které budeme muset provést v našich vnitřních pravidlech. Chtěli bychom takový tento společný rejstřík mít k dispozici už v červnu, samozřejmě po schválení ve vašem výboru pokud by se nám to povedlo dosáhnout toho, toho harmonogramu, bylo by to dobré. Tento společný rejstřík by rovněž měl zahrnovat radu, to bych, o tom bych se chtěla zmínit. My jsme přijali v rámci tohoto volebního období mnoho iniciativ eh, s cílem zahrnout radu do tohoto rejstříku. V rámci belgického předsednictví jsme získali velice pozitivní reakci, pokud vím, tak minulý týden probíhalo další jednání, diskuze probíhají nadále a ta reakce je ještě pozitivnější, než tomu bylo v minulosti. Možná dokonce, než mm, teda do toho června se nám povede mít k dispozici rejstřík, který by zahrnul všechny tři instituce. To si myslím, že by opravdu byl důvod Koslavě. Čili to je takový krátký přehled a nyní jsem připravená odpovědět na vaše otázky. Ovšem samozřejmě vy jste těmi odborníky v tomto ohledu. Děkuji. Grazie, signora Děkuji paní Wallis za její výklad. A nyní bych rád předal slovo kolegům. V prvním pořadu na, na pan Dav. Pane předsedo, nejdříve bych chtěl poděkovat kolegyni za velmi profesionální přístup a také za jasnou prezentaci, za jasné představení toho, čeho bylo dosaženo. Myslím si, že bylo dosaženo skutečně dobrého výsledku. Odráží se to v dokumentu, který máme před sebou. Jsou zde ale stále některé věci, které mi připadají matoucí. Samozřejmě, my chceme, aby existoval povinný rejstřík, A pokud eh, budeme chtít prosazovat své pravomoci, můžeme prosazovat svůj požadavek na povinný rejstřík. Pokud to nebude možné prostřednictvím meziinstitucionální dohody, tak jak je to v článku 395, jestli se nemýlím. Pokud to nebude možné tak, potom toho můžeme dosáhnout prostřednictvím nařízení. Mě by zajímalo stanovisko právní služby, pokud jde o to, proč se požaduje jednomyslnost v radě pro něco takového. Máme zkušenosti se stanovisky právní služby a s tím, že eh, nám někdy stanovisko právní služby nepřipadalo úplně odpovídající a toto by mohl být jeden takový příklad. A Diana Voles nám řekla, že došlo k určitému pokroku v diskusích s radou, a že snad došlo k překonání předchozích překážek. Po, po té, co jsem hovořil s těmi, kteří se budou muset registrovat, jsem uh, dospěl k závěru, že jsou spokojeni s tímto uh, návrhem ale někteří by možná byli ochotni zajít ještě dále. V tomto dokumentu se například v odstavci 11 objevuje formulace týkající se registrace. Objevuje se zde návrh že církve budou, nebo že církevní organizace se budou registrovat, ale na druhé straně se zde praví, že registrace v rejstříku se nevztahuje na církve. Mohla by nám to paní Volisová nějak vysvětlit? Ale celkově se domnívám, že zde došlo ke skutečně velkému pokroku. A samozřejmě bude nutné uvážit změny v našem vlastním jednacím řádu. Děkuji panu poslanci Dafovi, pan Grote. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, mnohokrát děkuji také paní místo předsedkyně. Já se domnívám, že zde děláme velký krok ku předu protože téma transparentnosti je aktuálním tématem u každé skupiny návštěvníků. Je to téma, které vždy hraje určitou roli, o kterém se hovoří na veřejnosti. Říká se, že každý zde se má přístup, že zde nejrůznější televize točí své programy. Já si myslím, že se dostaneme skutečně o hodně dále ve chvíli, kdy budeme mít společný rejstřík. Já jsem velice rád, že jste hovořila také o té třetí instituci. A to, co se nám řekla, bylo velice pozitivní. Jsem rád, že i ta třetí instituce se nyní zabývá myšlenkou, že by se připojila k tomuto společnému rejstříku. U společného rejstříku je důležité, aby existovaly zde disciplinární možnosti. To znamená, když dojde k porušování pravidel, je potřeba na to nějak reagovat. Mohla byste to vysvětlit? a jaké důsledky to bude mít pro organizace, které nebudou dodržovat pravidla. A kolega Dav hovořil o fungování rejstříku. Když takovýto rejstřík existuje, nemůže být eh, dobrovolný. Musíme zde mít co nejvíce eh, povinných aspektů. V politice je jasná jedna věc. Když jsou takovéto věci dobrovolné, dochází k tomu, že eh, takovéto věci nejsou dodržovány nebo že se s nimi nakládá velice laxně. Já bych se tady chtěla zeptat na to, jak to vidíte s, tou, eh, s tím povinným rejstříkem. Máme zde celou řadu lobbystů, kteří mají přístup do parlamentu, kteří mají eh, svá sídla. A v Bruselu eh, je zde jich 20-30 tisíc, to je hodně zájmových skupin, v jiných hlavních městech tomu tak není. Takže já si myslím, že pro evropskou veřejnost je eh, dobrým signálem, když eh, vyvineme závazný systém, který bude zahrnovat také možnosti sankcí a také systém, kterého se budou účastnit všechny tři instituce. A vy vedete vyjednávání v pracovní skupině a já doufám, že se vám podaří ehm, vyjednat společný rejstřík se všemi třemi institucemi a dostat z toho to nejlepší. Děkuji. Děkuji, já to nevidím, žádné další žádosti o slovo ze strany poslanců, ale ne, ještě se hlasí pan Guerrero. Ano, pane předsedo, děkuji, jen půl minutku. Paní místo předsedkyně, já bych rád zdůraznil politický význam, který vidíme v tom, že pokročíme ve věcech navýšení transparentnosti obecně. V posledních letech v politickém životě jsme často zaznamenali, že tu byly informace, určité situace, určité druhy chování, které, řekněme, snižují tu míru důvěry občanů v politický svět. A to opravdu ovlivnilo a postihlo parlamenty z různých zemí Evropské unie, včetně mé země. A chtěl bych také poukázat na to, že e, zkušenost nám prokazuje, že je mnohem účinnější uplatňovat transparentnost spíše než zákazy. Tedy pokud vytvoříme režim zákazů, aniž bychom věci nekontrolovali, tak se určitě odhalí, že tyto zákazy nejsou plněny. Nicméně naopak vytvoření eh, rejstříku nebo režimu, který bude transparentnější, tak eh, určitě do určité míry eh, omezí ty nekalé zájmy některých zájmových eh, skupin. To si myslím, že je opravdu důležitý krok, který je třeba učinit vpřed. Já se připojuji k tomu, co řekla paní místopředsedkyně, když eh, hovořila o tom, že je třeba působit globálně, tedy aby toto se týkalo všech institucí Unie, nejen parlamentu a nejen komise. Děkuji. Beh, <clears throat> se non ci sono altri, io però vorrei... Děkuji. Zdá se, že tu není více žádostí o slovo, ale ne, ještě jednou pan Dav, prosím. Omlouvám se. Ale musím dokončit svoji myšlenku eh, týkající se našeho jednacího řádu. Jak se bude parlament snažit přistup, přizpůsobit se novému způsobu registrace lobbystů. Myslím si, že budeme muset přemýšlet o naší vlastní disciplíně, pokud jde o finanční prohlášení poslanců. Máme proto určitá pravidla. Tato pravidla jsou možná dodržována méně pozorně, než by být dodržována měla. A ve chvíli, kdy budeme zpřísňovat náš přístup k externím skupinám, myslím si, že bychom měli být přísnější také vůči sobě. A proto bychom měli uvážit eh, změnu jednacího řádu, když budeme eh, tuto změnu provádět s ohledem na vnější skupiny. Možná bychom měli posílit také kodex chování pro poslance samotné. Já se domnívám, že to by byl další důkaz toho, jak vážně parlament bere otázku transparentnosti a otázku otevřené zprávy. Nyní bych rád předal slovo panu Kristiansenovi, zástupci Evropské komise. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jménem komise bych chtěl říci, že vítám tuto diskusi. Pan Ševčovič, eh, komisař, vedl vyjednávání jménem naší instituce. My jsme velice spokojeni s výsledkem, tak jak ho máme před sebou. Já si myslím, že je to velký krok ku předu k transparentnosti a k tomu, aby veřejnost vnímala Brusel lépe. Eh, komise se rozhodla před třemi, čtyřmi lety vytvořit tento rejstřík v rámci iniciativy transparentnosti. Tehdy jsme měli pocit, že proces není chybný, ale že je zde špatné vnímání. Eh, bylo možné to vysvětlovat, ale nikam jsme se nedostávali. Jediný způsob, jak změnit vnímání v členských státech, bylo být naprosto transparentní a proto jsme zahájili tuto iniciativu. My jsme velmi spokojeni s tím, kam jsme se dostali. Já jsem na tom začala pracovat před čtyřmi, pěti lety a tehdy se hovořilo o 15 eh, tisících lobbystů. Nikdo nevěděl, odkud toto číslo přisto, přišlo, ale eh, každý na něj odkazoval. Eh, média ve Finsku nebo na Sicílii hovořila o 15 tisících lobbystech. Nyní vám mohu říci, že máme 3500 registrovaných zájmových skupin v rejstříku. A až budeme mít společný rejstřík a budeme v něm mít odkaz na počet osob pracujících pro určitou organizaci a budeme tedy vědět, kolik lidí to zahrnuje. A v komisi jsme přesvědčeni o tom, že současný rejstřík zahrnuje více než 10 tisíc osob. Takže my jsme velice rádi, kam jsme se dostali. Ale chtěl bych zdůraznit, že se jedná o organický proces který nemůžeme plně e, e, kontrolovat. E, komise a parlament by měly i nadále spolupracovat na zlepšování tohoto systému. Jak řekli kolegové, v tomto rejstříku jsou některé prvky, které ho činí povinnějším, aniž by byl skutečně cel, jako celek povinný nemůžete přijít do komise nebo parlamentu, aniž byste byl registrován v rejstříku. Takže je možné eh, se soustředit na některé prvky toho, jak spolupracujeme s lidmi v rejstříku a tím ho činit eh, závaznějším. Eh, já jménem komisaře Ševčoviče velice vítám výsledek vyjednávání. V současné době spolupracujeme v komisi s experty z parlamentu, aby celá věc byla připravená do léta a abychom formálně mohli zahájit fungování společného rejstříku v létě. A snad se připojí i třetí politická instituce, aby zvenku eh, měli lidé pocit, že se zde zvýšila transparentnost. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji. A nyní bych rád předal slovo paní Wallis, aby mohla zareagovat na ty otázky, které tu zazněly. Já jsem zpravodajem to tohoto tématu. Velice dobře jsem si poznamenal, co to zaznělo a samozřejmě budu dohlížet na další vývoj celé tématiky. Prosím, paní Volis, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala vám všem za vaše připomínky. Myslím si, že je opravdu velice zajímavé, že celá řada kolegů tu nadnesla tu otázku transparentnosti jako takové obecně a opravdu je pro nás velice důležité, pro nás, jakožto instituci v období po Lisabonské smlouvě, abychom se více zaměřili a více brali v potaz to, eh, jak vynakládáme s eh, tématy eh, legislativní transparentnosti. Opravdu bychom měli být otevření, a pokud opravdu bychom měli provádět tu svoji roli, kterou nám uděluje Lisabonská smlouva, měli bychom být maximálně transparentní. Já nevím, zda vy si to uvědomujete, ale já jsem místo předsedkyně zodpovědná za transparentnost. To je ta moje hlavní role v předsednictví. Takže opravdu jsem uvítala tu možnost, abychom se snažili navýšit iniciativy v této oblasti a to společně, protože si myslím, že nyní opravdu je tu větší politická vůle v naší instituci pro to, eh, abychom něco takového činili. A pokud se obáváme, že ten rejstřík nyní ještě není povinný, tak myslím si, že každý z nás, jakožto poslanec Evropského parlamentu, alespoň já to tak činím u mě v kanceláři, když ke mně přijde někdo z zájmové skupiny, zeptám se ho, jste zapsan v rejstříku, pokud mi odpoví, že ne, tak mu navrhnu, aby se na tom zamyslel, protože samozřejmě pokud si přejete se mnou vícekrát jednat a nebudete zapsán, možná nebudu tolik ochotná s vámi jednat, takže takže v podstatě jim navrhujeme toto, aby se nad tím zamysleli a aby tedy měli oni sami zájem i nepovinně takto činit. Zpětně, když se podíváme do zprávy Štup Friedrich, tak e, tam e, samozřejmě z parlamentního hlediska tyto věci ještě nebyly úplně obsaženy, nebyla to otázka legislativního druhu zprávy ale bylo důležité vědět, aby se vědělo, s kým tedy hovoříme, kdo se nás snaží ovlivnit a myslím si, že toho bychom se my nyní mohli eh, chopit a myslím si, že Andrew má absolutní pravdu. Je tu i ta otázka eh, finančního prohlášení ze strany eh, poslanců, to by se mělo tedy také posílit. Myslím si, že to je také otázka dlouhodobější debaty eh, s komisí. Já tedy osobně, jak říkám, na toto spadá do mých funkcí té otázky na vyšování transparentnosti. Pak tedy ještě k, konkrétně k rejstříku. Opravdu je třeba zdůraznit v rámci celého toto procesu, že parlament si přesměřovat eh, k cíli povinného rejstříku a ta právní rada, která nám byla poskytnuta právní e, službou parlamentu, vím, že na to nahlížíte jinak, ale i různí právníci poskytují jiné druhy informací. E, nicméně pokud vy si myslíte, že můžeme dorazit e, k cíli povinného rejstříku rychleji než prostřednictvím těch právních rad, právní služby, tak samozřejmě máte možnost. My eh, nyní máme z rady eh, signály, že na to nahlížejí již pozitivněji, takže to je určitá taková možnost, eh, takové okno příležitostí, které se nyní více otevírá. Opravdu si myslím, že bychom neměli nyní ztratit tu příležitost, která se vytváří Opravdu eh, tu jsou velké příležitosti před námi a společně tedy by parlament a komise mohli vytvořit takový rejstřík, jak jsme tedy předpokládali, to znamená do, už v letošním létě. Ale zachovejme tu dlouhodobější eh, perspektivu. Ona možná bude kratší, než jsme původně plánovali, že by se nám podařilo, že všechny tyto zainteresované instituce budou mít ten um, povinný rejstřík, ale je třeba tedy ještě skonzultovat tu právní otázku. Pak otázka toho, jak budeme vynakládat s těmi, řekněme, špatnými lobbysty. Když se podíváte do kodexu chování, tam je postup krok za krokem. Pokud tedy někdo eh, opravdu eh, se nechoval, jak měl podle tohoto kodexu a je zapsán v rejstříku, tak eh, samozřejmě velice jednoduše jsou tu postupy, jak mu zamítnout vstup ať tedy Eh, je to na rok, na měsíc, na rok, to bude v souvislosti s tím, čeho se konkrétně dopustil. Ale na základě tedy opravdu eh, šetření, které proběhne ze strany institucí a bude opravdu zjištěno, že se dotyčný nechoval vhodně podle eh, kodexu, tak by měl být tedy zejména veřejně odsouzen. To je asi ta nejdůležitější součást tohoto procesu. A v, v podstatě tomu tak dochází i nyní pokud tedy ti, kteří vystupují na bruselské scéně, zaznamenají, že tento rejstřík je opravdu za, uh, vážná věc, a mohou ostatně oni sami i si zveřejnit eh, na svých stránkách, že vystupují na rejstříku komise či parlamentu. Eh, tak to bude vlastně zase věc, která přispěje k navýšení transparentnosti, bude zajišťovat to, že oni plní tento etický kodex, že se tedy chovají podle pravidel a bude to ten a, a správný, to, ten správný postup. Ano, ještě, abych nezapomněla, byl tu jeden dotaz na ano, omlouvám se, pokud vás mohu přerušit. Pak ta otázka církví, prosím. Já jsem měl na mysli otázku toho, že tu jednáme samozřejmě s občanskými evropskými iniciativami a zde vliv církve nebo podobných orgánů v rámci víry je opravdu podstatný. Ano, samozřejmě vaše otázka je správná. Toto je jedno z těch témat, kterému jsme se hodně dlouho věnovali. Naší hlavní obavou tu bylo zejména to, aby právníci či zástupci těchto církví, kteří opravdu jsou zájmovou skupinou a vystupují tady na bruselské scéně, aby byli zaregistrováni. A myslím si, že to je tedy ten náš cíl, kterého jsme dosáhli. Ovšem, jsou tu i rozdíly a pokud to mohu popsat tak. Někdo, kdo zastupuje nějakou místní církev a přeje si s námi pohovořit, tak tady nevidím důvod, proč by musela být povinnost, aby byli zaregistrováni. Tady v tomto vidím ten rozdíl. Je to jako u těch právníků, tedy míra toho, zda jsou eh, opravdu aktivní v tom procesu vytváření politiky. Takže něco takového v podstatě očekáváme od samotného v rejstříku. V tom vidím ten hlavní rozdíl. Doufám, že vám to pomůže a rozhodně to není nějaký krok vůči nebo proti církvi. Děkuji. Děkujeme. Já si myslím, že tím jsme vyčerpali všechnu záležitost, která se dotýká církví, pracovní skupina samozřejmě Probírá mnoho záležitostí, článek 17 například našich předpisů hovoří o otevřeném, o potřebě otevřeného transparentního dialogu s představiteli církví. Takže pokud bych to... Ano, to znamená, že všechno by mělo být transparentní, nic by nemělo být nějaké nejasné a to by mělo podle mě se dotýkat církvy, jakože jiných subjektů. Lidé samozřejmě mohou mít své nezávislé názory, ovšem všechno musí být transparentní. Takže harmonogram. Před létem máme zde ještě zpravodaje ke dvěma dohodám. Jedna, která se dotýká transparentnosti a poté je to článek 10 a 9 změna těchto článků. Já si myslím, že bychom měli začít práci co možná nejdříve, aby rozprava v našem výboru probí- mohla proběhnout 12.3. a poté 19.4. by jsme mohli projednat tyto věci na plenárce. Vyhovalo by vám to takto už po pozměňovacích návrzích? Rád bych ještě jednou poděkoval paní předsedkyni Volisové, nejenom za to, že mezi nás dneska přišla, ale i za opravdu úžasně odvedenou práci předsedkyně této pracovní skupiny. což je opravdu veliký krok směrem k transparentnosti a pro nás, pro všechny je to zásadní záležitost. Děkujeme ještě jednou. Allora, adesso ci resterebbe in discussione un solo punto. Zdá se, že už nás čeká pouze jeden bod, ale je to nesmírně důležitý bod. A pak se podíváme samozřejmě ještě na to, co nás čeká do budoucna. Čili nyní se budeme věnovat změnám článku 136 Eh, smlouvy o fungování Evropské unie, je to mechanismus stability týkající se členských států, jejíž měnou je euro. Naši zpravodajové zatím mezi námi nejsou, slíbili nám, že se dostaví do půl, to znamená, že máme ještě pět minutek. Chceli se někdo již vyjádřit, tak může, není-li tomu tak, tak si dáme pětiminutovou pauzu. Nebo, nebo si můžeme říct něco o tom, co nás čeká Eh, do budoucna, to znamená příští pondělí 7. února, to je další schůzka, to bude od 16 do 18.30 zde v Bruselu, mimořádná schůzka. A rovněž podobně 17. 2. 2011 ve Štrasburgu od 10 do 12. A poté normální běžné schůzky, jednak to bude v pondělí 14. března od 15 do 18.30 a poté to bude hned následující den 15. od 9 do 12.30 a to je schůzka v Bruselu. Máme pět minut. Nemáte-li nic do bodu různé, tak si dáme pětiminutovou pauzu. Ale opravdu vás prosím, abyste se opět vrátili v půl, protože je to zásadní bod.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 Allora, si apre la riunione della nostra commissione. Takže znovu zahájíme zasedání eh, našeho výboru. Nyní přejdeme k bodu číslo 10 našeho pořádu jednání, jak jsem již předeslal, je to velice důležitý bod. Týká se změny článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie. Hovoříme konkrétně o mechanismu stability, který se týká členských států, jejichž měnou je euro. Spravodajem, tedy konkrétně máme dva spravodaje, jsou jimi pan Brok a pan Gualtieri. 26. ledna byli jmenováni spravodaji na toto téma a nyní tedy by měla nastat výměna nástrojů, výměna názoru, pardon, na na základě tedy toho článku 136 smlouvy a měli bychom projednat celý návrh. Máme tu návrh pana předsedy eh, Evropské rady, pana Van Rompuje. Budeme tu mít tedy i stanovisko, máme určitý harmonogram a je třeba práci ukončit podle plánovaného plánovaného harmonogramu. Dnes bychom měli našim zpravodajům poskytnout veškerý dostupný materiál pro to, aby tedy mohli vypracovat to naše eh, stanovisko. A myslím si, že bych nyní měl předat slovo panu zpravodaji. Kdo promluví první, pan Brok nebo pan Gualtieri? Oh, Takže začne pan Gualtieri. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jedná se oprav, opravdu dobře naprogramovanou, načasovanou diskuzi. Jedná se o velice složité, řekněme i delikátní téma. Hovoříme tu o reformu v rámci zjednodušeného postupu podle Lisabonské smlouvy a je to důležitý krok pro to, abychom se mohli vypořádat s jedním naprosto zásadním problémem pro Evropu, tedy abychom měli možnost vytvoření trvalého mechanismu pro stabilitu. Já osobně si uvědomuji, že celé toto téma je výsostně citlivé a také si uvědomuji tu nezbytnou míru zodpovědnosti, kterou by měl nyní parlament prokázat. Nicméně eh, to, že budeme vykonávat zodpovědně naše funkce, by měl vždy vycházet z předchozího zhodnocení situace a to se bude zase zakládat na realitě toho, co vlastně v každodenním životě vykonáváme. Nemyslím si, že by tento pocit zodpovědnosti měl být pro nás nějakou překážkou v tomto procesu zhodnocení a připravování tohoto návrhu. Ten návrh byl předložen Belgii, říkám to proto, že pan předseda rady nemá možnost revidovat smlouvu, ale tento návrh byl tedy předložen Evropské radě. Měl bych vyjádřit určité obavy, zejména co se týče toho ústavního základu pak je tu také eh, možný politický dopad na tu ústavní metodu, která byla zvolena a pak jsou tu určité obavy ohledně konkrétního obsahu toho navrženého textu a příslušných článků. A vysvětlím tady blíže tyto mé tři obavy. Ta první, tedy možnost eh, revize smlouvy prostřednictvím zjednodušeného postupu abychom umožnili vlastně aktivizaci toho trvalého mechanismu stability, tady mám ehm, Tady bych byl opatrný, nevím, do jaké míry je to z ústavního hlediska naprosto nezbytné, a to z celé řady důvodů. Protože měnová politika zemí, jejichž měnou je euro, je v podstatě vysosnou eh, pravomoci Evropské unie. Je to jasně definováno článkem 3 smlouvy o fungování Evropské unie. A je to také otázka udělování pravomocí členským státu, co se týče eh, uplatňování nebo provádění zákonů a těchto možností první část eh, nového článku 2, tady je jasně popsáno to, že tyto pravomoci mohou být eh, udělovány bez nějaké nezbytnosti revidovat eh, stávající smlouvu. Pak jsou tu i jiné nástroje. Například, pokud by jiné země požádali tu nezbytnost, aby se ve smlouvě stanovila možnost vytvoření takovéhoto fondu, aniž by to tedy muselo projít postupem zjednoduše, zjednodušeného postupu. Mám na mysli tu doložku o flexibilitě 352. V tomto článku 352 na ten bychom měli nahlížet společně s rozsudkem Ústavního soudu Německa. A to ve světle toho tedy, jakým, jak bychom měli postupovat v procesu eh, revize smlouvy. Na základě tohoto eh, rozsudku, protože tady se vlastně zvyšuje ten práh doložky flexibility v případě, že vyprší určité pravomoci, které by se měly eventuálně navyšovat, tak vzhledem k tomu, že tu máme tedy německý ústavní zákon a aplikujeme článek 352, tak bychom měli dojít k tedy k zjednodušenému postupu nebo k aktivizaci té doložky o flexibilitě. A ty jsou obě dostatečně složité. V případě tedy, že dojde k revizi smlouvy, tak Německo potřebuje ústavní zákon, který umožní kancléřce v na zasedání Evropské rady aktivovat tento, tuto doložku o flexibilitě. A my se tu vlastně nacházíme vůči, řekněme, takovému preventivnímu hlasování mohly by pak na Evropskou unii dopadnout následky nějakého postupu reformy smlouvy. Tady se vyžaduje 27 smluv, 27 eh, ratifikací národních parlamentů a tento postup je znepokojící. Je tu celá řada rizik. A když řekneme, že toto je jediný způsob, jak vytvořit tento mechanismus stability, a pak vlastně eh, přikročíme k tomu zjednodušenému postupu, tak e, jako to bylo například při hlasování o ústavní smlouvě, může dojít e, k tomu, že některý parlament nebo nějaký ústavní soud, e, řekněme třeba v Dánsku, rozhodne zablokovat celý postup, tak by Evropa stála vůči situaci, kdy bychom vlastně tento mechanismus nemohli vytvořit a následky by byly dramatické, zejména vůči budoucnosti eura. Takže se jedná o obrovskou dávku zodpovědnosti. A v, pokud zvolíme tedy tento nástroj a ne jiný, a jen velice těžko Evropský parlament zůstane sticha, když se bude tedy probírat tato záležitost. Pak další připomínka obsah samotného textu navržených článků. Třetí odstavec v článku 136. Pokud se podíváme zblízka na tu možnost, tak zaznamenáme, že je tu opravdu politický a institucionální dopad, který je velice závažný. Počítá se tu s vytvořením určitého mechanismu, který bude mezivládní, naprosto odpojený ne od té metody společenství, ale od vlastně celé té architektury Evropské unie. Není to mechanismus Evropské unie, je to mechanismus, který si vlastně některé členské státy vytvoří mezi sebou. A já si kladu otázku, proč potřebujeme revizi smlouvy, když některé členské státy tak mohou učinit podle svého úsudku. Tady je určitý paradox, když se tu načrtává ta linie toho mezivládního mechanismu v rámci tedy článku smlouvy, ale nespadá to do té struktury, do té architektury Evropské unie. To je takový můj zásadní kritický bod. A ještě bych chtěl zdůraznit, že na základě tedy této možnosti, která si klade za cíl vytvořit eh, mechanismus, který bude plně mezivládní, tak tu určitě budou zásadní dopady, co se týče tedy té cesty, kterou se bude ubírat. Evropská unie při vytváření mechanismu pro řízení ekonomiky. Tady se jedná o spochybnění té samotné cesty. Ta cesta by měla brát v potaz eh, různé, různá politická zaměření například těch vlád, které na jednu stranu nejsou příliš přátelsky nakloněné eh, spojování Evropy, anebo pak jsou tu jiné státy, které upřednostňují vytváření těch pevných jader a společenství uvnitř Unie ta eh, dvě východiska politická by určitě mohla vést k nějakým problémům na té cestě, která by nemusela znamenat tu úplně nejlepší cestu vpřed, mohla by naopak znamenat cestu zpět. Já jsem si přečetl některé neformální dokumenty, ke, které nám poskytly laskavě některé politické skupiny a zaznamenávám tu určitý protiklad. Na jednu stranu se tu realisticky uznává, že tedy tento postup byl již zahájen a pak na druhou stranu říkají, že bychom měli zachovat tu metodu společenství, nebo také vlastně se vynasnažit o to, aby tento fond mohl vystupovat tak a tak. Ale ne, já říkám, že pokud zvolíme tuto cestu, tak tu vlastně budeme hovořit o něčem, co vůbec nebude potřebovat naše stanovisko. Hovoříme tu o možnosti pro státy, která bude podstatná a komise to bude vyzvána jako určitý pozorovatel, ale v podstatě nebude mít právo být přítomna. Možná jenom proto, aby předkládala nějaké nezávazné návrhy, jako jsou ty eh, popsané mm, návrhy v první odrážce článku 136. Myslím si, že jakýkoliv druh eh, revize eh, smlouvy by měl být proveden jiným způsobem, pokud to tedy bude zapotřebí. Já jsem tedy popsal ty mé nejhlavnější pochybnosti. Přál bych si, aby toto bylo zapojeno v podbodu C první odrážky článku 136, protože by se tu vždy jednalo o rozhodnutí jednomyslné vlád, které spadají do eurozóny. Tyto by měly činit rozhodnutí, ale je třeba to zapracovat do té celkové struktury Evropské unie, to znamená rozhodnutí v místnosti rady. Pokud by se tam rozhodlo že ne, tak by se to mohlo provést tedy i na jiném místě eh, v Bruselu. Dále Evropský parlament by měl předložit jasný postoj k té architektuře Evropské unie a také, eh, co se tohoto mechanismu týče, měli bychom tedy vyjádřit jasný a velice pevný postoj. Ano, děkuji. A nyní pan Brok. Herzlichen Dank. Eh, Mnohokrát děkuji. Já navážu na to, co říkal pan Gualtieri. Předeslal bych, že si ještě nejsem jistý tím, jak bychom k tomu to měli přistupovat. A vyplnulo to z diskuse i z rozhovorů, které jsme vedli. A hovořili jsme s předsedou Evropské rady, s předsedou komise, povedeme ještě další rozhovory. A musíme celou věc hodnotit objektivně. A já v této oblasti bych souhlasil s tím, co řekl kolega Gualtieri. A musíme se také zamyslet nad tím, jak s ohledem na současnou politickou situaci a můžeme prosadit to, co prosadit chceme. A pan Gualtieri hovořil o jedné možnosti, a to, že by se zde něco přidalo do eh, daného článku. Ehm, to eh, je možné, ale v podstatě by to znamenalo posilnou spolupráci. A došlo by zde k využívání institucí společenství. Řeklo by se, že každý, kdo by chtěl, by mohl spolupracovat. To je typický příklad posílené spolupráce. ale my nejsme připraveni jít tímto směrem, protože to vede k určitým obavám. Mezivládní přístup eh, je v celé řadě členských států a v současné době velice silný. Eh, vedou se diskuze na národní úrovni a poukazuje se na to, že eh, národní státy zaručují peníze, nikoli Evropská unie. Evropská unie to ani dělat nemůže. A dále a v mnoha členských státech eh, existuje v současné době nedůvěra vůči komisi. A dochází k odklonu od komise. A za to jsou možná odpovědné obě strany. A pokud je o komisi, členské státy říkají, že komise svými opatřeními jedná naprosto nepoliticky a nezohledňuje politickou situaci v jednotlivých členských státech. A rozhoduje tedy bez ohledu na politickou realitu. A to je bod, pane předsedo, o kterém budeme muset hovořit eh, ještě i mimo tento bod na pořadu jednání. Je to otázka vnitřní organizace komise. Dokud komise bude vypadat tak, že předseda eh, komise a komisaři budou eh, někde na vysokém podlaží Berlamonu izolováni, nebude to fungovat. Podobně tomu bylo už i za Prodeho. A pokud tomu bude nadále tak, že generální eh, ředitelé budou závislí na komisařích, tak jak je tomu nyní, a, a bude se eh, odpovědnost eh, předávat na generální ředitele, je nutné, aby zkrátka odpovědnost nesl vždy komisař a aby generální ředitelé nejednali eh, bez ohledu na politický směr a politická rozhodnutí. To je věc, kterou musíme mít na paměti. Je to něco, co nám přináší velké problémy. A když se podíváme na tento krizový mechanismus, vidíme, že v současné době se v hlavních městech hovoří o tom, jak eh, zavést zprávu eh, hospodářských záležitostí, eh, jak to provést mimo smlouvu. Něco takového je možné přejmout v nouzové situaci. A nicméně, když se v nouzové situaci vypracují nevinně vypadající struktury mimo smlouvu, potom to znamená, že Evropský parlament stojí naprosto mimo rozhodování. A já se domnívám, že to je krok špatným směrem. Také mám obavy, že jsme se dostali do k určitému milníku. Musíme si být vědomi dopadů případných rozhodnutí. Já se domnívám, že není možné pro Evropský parlament, aby změnil text. Také se nedomnívám, že můžeme hrát eh, pokračovat v této hře po 25. 24. březnu po rozhodnutí Evropské rady. protože máme specifickou situaci v členských státech a je tomu také tak, protože evropské trhy prodlužování této věci e, nedovolí. Já se obávám, že to je výstižný popis současné situace. A musíme si uvědomit to, že takováto rozhodnutí jsou nepříjemná v členských státech ale je jasné, že je celá zásadní, abychom si zametli před vlastním Prahem a tím e, zařídili, že na trzích bude opět důvěra. To platí pro národní vlády a e, i pro národní parlamenty, ale je to pro ně velice těžká hra. A e, úsporná opatření musí zdůvodňovat všichni na národní úrovni, nikoli my. Pro všechny naše kolegy jsou tato úsporná opatření bolestivá na národní úrovni. A to znamená, že rozhodnutí padne 24. a 20. března. Uvidíme, jaký postoj do té doby budeme mít a musíme se také zamyslet nad tím, jak se pokusíme realizaci provést tak, abychom měli styčné body, které povedou ke společenstvní metodě. Rozvojový fond, to je mezivládní iniciativa. Schengen. je rovněž něco, co bylo původně na mezivládní úrovni. Rovněž třetí pilíř, tam je tomu také tak. Ve všech těchto případech komise převzala roli sekretariátu a nikoli odpovědné instituce. Já si myslím, že proto jsou také další příklady. To znamená, není možné eh, navzdory odporu proti komisi eh, posílit komisi a trochu změnit její strukturu a fungování. A když se zřizovala eh, Unie pro Středomoří, Tehdy existovala také iniciativa na mezivládní úrovni a omezovala se pravomoc komise. Já si myslím, že je třeba prosazovat jiný přístup. Musí být jasné, že v Evropském parlamentu do 24. března budeme mít eh, většinu a zároveň je třeba, aby v radě byla eh, většina, stejně tak, jako aby byla podpora komise. To je v zájmu všech, také komise. A je potřeba, aby se to mezivládní eh, rozhodování opravovalo, ehm, upravovalo tak, že se z něj nestane normální způsob postupu. Já si myslím, že Evropský parlament by se měl zasadit o to, abychom se tímto směrem vydali. A kolega Gualtieri navrhuje eh, určitý přístup. Já si myslím, že mnohem je lepší než můj návrh, ale otázka je, zda jeho návrh je prosaditelný. zároveň je nutné, abychom měli obecný přehled o celé situaci, abychom to, abychom to vnímali ze široka. Je zde celý balíček um, úpravy šesti směrnic. Samozřejmě není podmínkou, aby tento balíček byl odsouhlasen předtím, než se rozhodne tato věc. Nicméně je třeba, aby parlament měl celkový koncept a tento koncept se musí odrážet ve zprávě. Tento koncept by se parlament měl snažit prosazovat v meziinstitucionálních vyjednáváních. A parlament by se měl stanovit tady určitou podmínku. Já se domnívám, že to by byl způsob, jak bychom mohli mít aspoň trochu vliv a jak bychom celou věc mohli se měřovat tím lepším směrem pro nás. Kolegové, kolegyně, pane předsedo, doufám, že se tady podíváte na to, zda to, co připravíme s panem kolegou Kvaltierem, bude něco, co budete moci podpořit. Mnohokrát děkuji. i problémy jsou Děkujeme, říká pan předseda. Skutečně vidíme, že jsou zde závažné problémy, což ještě potrhuje důležitost práce našeho výboru v tomto ohledu. Nejprve poprosím pana Dafa. Uh, the... Vážený pane předsedo, Tou velkou výzvou je zde vytvořit určitý mechanismus stability. Mechanismus, který neporuší článek 135 smlouvy. To znamená, to je to pravidlo nepomáhat v těchto situacích. A zároveň, teda to je na jedné straně, a na druhé straně zabránit potřebě referenda ve Velké Británii. Čili to jsou dvě věci. Mm-hmm. Já chápu ty obavy. Chápu ty obavy, které se dotýkají mezivládního, mezivládní povahy tohoto mechanismu stability. Tak, jak to popsal pan Gualtieri a pan Brock. Jistě by Jistě pokud bychom to nemohli vytvořit jakožto součást um, unijního systému, tak by bylo záhodno, aby byl vytvořen na základě, řekněme, předpokladu, že dojde k jeho integraci postupně. To byla, to byla v podstatě i, to byl postoj i v rámci Schengenu a fungovalo to v jiných případech, eh, o kterých hovořil pan Brok, to znamená, když to jde na rámec smlouvy, tak tam to nefungovalo, například Evropský fond pro rozvoj nebo eh, Unie pro středomoří. Ani v jednom z těchto případů to nebyl mm, precedent toho, o co se snažíme v současnosti. Já myslím si, že těchto špatných eh, zkušeností eh, bychom se měli poučit. To znamená ta možnost integrování něčeho do smlouvy, což se nepovedlo, a poté mm, využívat, nebo teda náklady spojené s využíváním nástrojů mimo smlouvu. Jak už se o tom zmínili, oba zpravodajové, tak zde existují určité alternativy, které bychom měli zvážit. Je to například článek 352, když já osobně si myslím, že to není až tak přitažlivá možnost z právního hlediska. Dále je to 3, 9. Což je původní návrh pro vytvoření jakési klíčové skupiny, která by se zabývala posílenou spolupráci. Dále je to 133. Článek, který umožňuje uplatnění opatření potřebných pro používání nebo uplatňování eura. A než my, jakožto je Evropský parlament, předložíme stanovisko ohledně souhlasu s tímto návrhem radě, tak bychom měli proskoumat všechny možnosti. Rovněž si myslím, podobně jako že tam hovořil pan Brok, že bychom měli využít této příležitosti a vytvořit takový ucelený obrázek toho, čeho bychom chtěli dosáhnout. Znamená důvěryhodná důvěryhodný pohled na to, jak by taková zpráva ekonomických věcí mohla vypadat. To si myslím, že nám nepředloží ani rada a obávám se, že ani komise. komise, která se podle mého názoru chová velice oportunisticky v tomto ohledu. To, co potřebujeme, je určité strategické uvažování a jasně říci, čeho chceme dosáhnout. Tato navržená změna eh, může být akceptovatelná pouze jako jedna změna v celém sledu dalších změn a zahrnovalo by to přesně, jak už se o tom zmínil i pan Brok, reorganizaci interních struktur i na straně komise. Například aplikace určité rozsáhlejší automatičnosti při uplatňování sankcí a postihů, které by rovněž vyžádali změnu článku, v tomto případě 124. Pokud jde o um, s ohledem na jeden členský stát. Samozřejmě, že je zde i otázka určitého postupu rozpočtové na straně komise, možná i změna protokolu 30, který se zabývá konvergenčními kritérii, a 14, která formalizuje oficiálně euroskupinu. A že to ustanovení nebo zpráva by měla hovořit i o dlouhodobějším uspořádání v rámci této ekonomické zprávy či řízení hospodářské záležitosti. To by mělo být součástí toho stanoviska a zároveň tak, abychom si zajistili naši pozici i do budoucna, pokud jde o jednání ohledně víceletého finančního rámce a zároveň reformy našeho systému vlastních zdrojů. Moje politická frakce to považuje za velice zajímavou myšlenku, to jak už to vlastně nastínil pan Lamasur poprvé, aby se došla, došlo k určité finanční konferenci, která by do, toho, do které by se zapojili i národní parlamenty, krom jiných subjektů, pokud jde o další financování nebo finanční perspektivy EU do budoucna. To znamená, že bychom do toho usnesení měli zabudovat naše požadavky Evropského parlamentu a bylo by mm, dobré, pokud bychom si mohli promluvit mm, s panem komisařem Renem, panem Trišetem zde v našem výboru, protože my všichni tři máme předložit stanoviska a mělo by to být stanovisko co možná nejkonvergenčnější, nebo když připravuje, při přípravě našich našich eh, stanovisk. Pokud tam budou nějaké veliké rozdíly, tak by to mohlo vyvolat ne, mm, zbytečné, zbytečný rozruch na finančních trzích. Já bych se rád zeptal pana komisaře a především pana Trišeta na jejich názor. Na jejich názor, pokud jde o to slovní spojení activated if, if indispensable, to znamená využití v případě, v nezbytném případě tohoto mechanismu stability. To je v jedné z těch závěrečných klauzulí stanoveno, čili já bych opravdu chtěl, aby otevřeně odpověděli na tuto otázku. To znamená, co si o tom co si o tomto konceptu indispensable, to znamená nevyhnutelné, jaký to bude mít dopad na náklady, řekněme, půjček, které budou poskytnuty jako pomoc pro ty státy, které eh, v tom obtížném období by museli požádat o takovou pomoc. Pokud je o časový harmonogram, rád bych, aby nám kolegové řekli, jaké mají preference v tomto ohledu. Já osobně si myslím, že jde o velice závažnou záležitost, komplikovanou záležitost, proto bychom se opravdu měli plně zapojit do celé věci. Já osobně bych bojoval o to, abychom na druhé březnové plenárce o tom hlasovali v čtvrtek 24. Těsně před Evropskou radou pan Busek by mohl využít této příležitosti a předložit toto stanovisko na samito. To si myslím, kromě jiných věcí, by, by zdůraznilo tu dramatičnost celé věci, důležitost celé věci a to, jak seriózně parlament přistupuje k této své odpovědnosti. Děkujeme, říká pan předseda. Bez mikrofonu, bohužel. A nyní pan Mendes má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval oběma zpravodajům za tuto první úvodní rozpravu, která se týká návrhu Evropské radě na změnu článku 136. Co se žádá od Evropského parlamentu v tuto chvíli? Myslím si, že nás žádají dvě věci. Za prvé, ať se souhlasí nebo ne, aby se eh, vlastně svolala mezivládní konference. Měli bychom rozhodnout, zda ano či ne a proč tedy. Aby se změnil článek 136 v tom smyslu, jak eh, Evropská rada schválila v měsíci prosinci loňského roku. To tedy od nás žádají. A já bych chtěl říci, že ten postup podle článku 48.6 považuji za nesprávný. Mohou to vy, považuji za správný. Může někdo nadnést jiné věci, ale já jej považuji za správný. Článek 356 eh, tu není proto, aby se vytvořily mechanismy. Je tu proto, aby se vyvíjely politiky, které nemají ve smlouvách právní základ. Ehm, vy všichni víte, co všechno, k čemu všemu to vedlo, k jakým podezřením v členských státech, že se jedná o nějaký převod nových pravomocí Evropské unie. Tuto debatu nebudeme rozvádět. Já považuji za zásadní to vytvoření mechanismu v rámci 136, protože tu není právní základ. Tady se hovoří o aktivitách a mechanismus není aktivita. A navíc nejen to, že se to postihuje článek 136, tady se hovoří o mech, o opatřeních, mechanismus není opatření. Pak je tu posílená spolupráce a posílená spolupráce, to si myslím, že je tu něco, co si opravdu někdo s velkým úsilím vynutil. Eh, ten článek 136, k tomu bychom se měli tedy vyjádřit, to je správné. Já si, pane předsedo, myslím, že Evropský parlament, jak již několikrát před, před, eh, se eh, jak již několikrát řekl, by měl rozhodnout, zda ano či ne. Zažíváme opravdu složité finanční situace, hospodářské reformy a ve chvíli, kdy Evropská rada opravdu z učinila flexibilnější ty lhuty, tedy to, že je třeba opravdu uklidnit trhy vyslat všechny signály o jistotě, tak v tuto chvíli, kdy se tu dohadujeme o postupech, kdy tak nějak brzdíme vlastně to schválení mechanismu. A politicky něco takového bychom neměli dělat. Měli bychom přispět k bezpečnosti a k jistotě. Ty teoretické debaty o těch možnostech, kudy jít dobrá, ale myslím si, že bychom toto měli vyřešit co nejrychleji a soustředit se opravdu na to zásadní. Takže toto je můj názor. Eh, na ty pochybnosti, ke kterým eh, vede samotný postup. A co se obsahu týče, tady, pane předsedo, eh, rada činí vlastně konkrétní návrh. A já si myslím, že my bychom mohli navrhnout určitou změnu toho konkrétního návrhu. Legálně to můžeme učinit. Druhou věcí je to, že to rada vůbec nevezme v potaz, ale navrhnout to můžeme a to prostřednictvím tedy stanoviska, které vypracují e, naši e, kolegové. Například pan Gozes to navrhuje. Navrhnout to může. To je tedy ten rámec, ve kterém se nyní pohybujeme. A pane předsedo, myslím si, že stálý mechanismus je vlastně určitá je to ten, tedy ten určitý nástroj. Může to být, nemusí to být jediný nástroj, ale je to nástroj. A Evropský parlament by to měl vykonávat i důležitou pedagogickou funkci. Pokud tedy dosáhneme toho, že vysvětlíme, proč se tento nástroj vlastně umístuje do toho obecnějšího eh, rámce toho, jak by měla být ekonomicky řízená Evropské unie, tak tady sdílím ten názor, že tedy vlastně hodně zdůrazňujeme tu měnovou unii a ne tu hospodářskou unii. Mnohokrát se to hovoří, jako například v té v tom konventu, který připravoval smlouvu, tady vystupoval náš kolega Klaus Hens, tam nedošlo k žádnému rozhodnutí. A proč? Protože v tu dobu eh, opravdu se necítila potřeba obměňovat ta ustanovení, která byla schválena prostřednictvím Maastrichtské smlouvy, ale nyní tomu tak není. Nyní jsme si uvědomili, že je třeba něco změnit. A tady to je i problém veřejného mínění. Vím, pane předsedo, že vás opravdu eh, znepokuje, jak je to s veřejným míněním. Evropské instituce by měly mít schopnost předat dál to, co si přejeme činit v té ekonomické unii. A tady je příležitost, to je jedinečná příležitost pro Evropský parlament vysvětlit veřejnému mínění v rámci tohoto odděleného nástroje z článku 136, jak by ten závěrečný obrázek měl vypadat. A o to jsme se vlastně pokusili my, koordinátoři, eh, na základě žádosti pana Broka a Gualtieriho, že jsme jim zaslali eh, určité naše poznámky. A myslím si, že ta pedagogická politická funkce, kterou bychom měli vykonat, je, bude taková, že ukážeme, jak tedy ty jednotlivé díly, součásti eh, dobře spojit prostřednictvím toho evropského semestru, nebo také tu máme ty nástroje pro ekonomické řízení a jak toto všechno propojíme se strategií Evropa 2020 a také s diskuzí o finančním víceletém rámci, jak o tom dobře hovořil kolega Dav. Toto bychom tedy měli provést. A pak, pokud tedy budeme mít schopnost e, toto vysvětlit, jak pokročit dál v některých věcech, které tedy jsou nyní projednávány. Já já pouze uvedu jeden eh, příklad, abych to tu příliš nerozváděl. Myslím si, že ten evropský semestr, tady bychom měli dělat něco víc, než jenom to, o čem mluví ty doporučení Evropské komise, které některé členské státy neplní tady by to nemělo být jenom o tom planem bla, bla, bla. Tady bychom měli opravdu eh, hovořit jasněji, nejenom o tom, že tedy někdo by prostřednictvím nějakého doporučení měl zlepšit svůj krasopis. Uh, a tak to by měly zapadat všechny ty díly. Ty díly by měly zapadat přesně, abychom opravdu sdělili tu nezbytnost zajistit stabilitu, eh, zajištění opravdu bezpečnosti, protože toto od nás požadují Evropané. Takže já naléhám. Ještě jednou opakuji, je třeba jasně zodpovědět na tu otázku, kterou nám pokládají, tedy provést konzultační proces, za druhé zahrnout do této zprávy ten závěrečný obrázek toho, jak má vypadat ta Evropská hospodářská unie. A pak na závěr myslím si, že bychom měli být také striktní, co se týče lhůt. Já jsem se o tom již zmínil, že v rámci vytváření politiky bychom se měli snažit být co nejrychlejší a nezacházet tady do nějakých planých diskuzí. To je opravdu důležité, takže já bych chtěl poprosit zpravodaje, vím, že oni na tom opravdu pracují, vím, že tady byl eh, eh, i eh, návrh pana Rompuje a proto bych tedy, prosím, ještě před pondělkem byl rád, kdyby nám předložili tu první zprávu, protože do té chvíle, než to bude konečná zpráva, parlament musí rozhodnout, zda ano či ne mezi, mezivládní konference. A já bych byl spíše pro ano, ano, aby byla zvolána mezivládní konference pro článek 136 ale není třeba eh, kolem toho chodit jako kolem horké kaše a činit to složitější. Takže prosím, abychom splnili tento harmonogram. Evropa nyní potřebuje stabilitu a bezpečnost, takže pokud, pane předsedo, vy budete považovat za nutné svolat i mimořádné zasedání, naléhal na to pan Dav, třeba setkání s panem Trišetem, nebo jinými. To je dobrý nápad, ale prosím, abychom plnili ty lhůty. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A než dáme slovo dalším řečníkům, trošku bychom si to měli objasnit. Nejprve. Jeniko, ty se zmínil o té konferenci, ovšem rada bych chtěla postupovat na základě zjednodušeného postupu tak ta, zde bych poprosil trochu, aby si nám to vysvětlil. Bohužel mimo mikrofon. Prosím. Máš slovo. Já bych chtěla, abychom využili postup 6, jednodušený postup. Takže tam opravdu, tam, tam já s tím souhlasím. Bez mikrofonu poznámka. Tak já jsem to možná nepochopil. Já jsem to opravdu asi špatně pochopil. Na poprvé, pane Gualtieri, druhá věc. Mohl byste nám říci něco více o těch výhodách, o těch výhodách vyplývajících eh, z článku 136c. Tam bych byl velice rád, kdybyste nám to vysvětlil. Zdá se mi, alespoň teda já to vnímám jako kompromisní řešení. A poté dáváme slovo ještě dalšímu kolegovi, pan Martin. Děkuji za slovo, pane předsedo. Po Mendes Devíkovi to bude jednodušší protože já v podstatě téměř se vším souhlasím, co bylo řečeno velice jasně. Já jsem i pro zjednodušený postup a i ten návrh rady. Často je nám říkáno, že ať už hovoříme o legislativě nebo rozpočtu a jiných návrzích, že pokud to nebudeme projednávat náléhavě, takže to bude mít obrovské dopady a v devíti případech z deseti to opravdu není tak v podstatě nás jenom manévrují do této rychlé akce. V tomto případě opravdu si myslím, že bychom neměli udělat, pokud neuděláme teda naléhavé a um, rychlé řešení, tak to může mít obrovský dopad, nedovedeme si ani představit, jednak je to nestabilita na trzích, nebo dokonce možná některé státy by mohly zbankrotovat. To skutečně si nemůžeme vzít na svá bedra takovou odpovědnost. Pokud jde o tento návrh, Roberto samozřejmě velice jasně to zde nastínil a já si myslím, že správně ty dobré akademické argumenty proti tomu, které mm, hovoří proti návrhu. Ovšem musíme fungujeme v reálném světě a i přesto, že zde má kvalitní argumenty, tak mm, vidíme, že v podstatě ten návrh ano, rade, že v podstatě vlastně je to jakýsi trojský kůň Um, mezivládního, kterým zavádí mezivládní systém do meziinstitucionálních postupů. Jiné, jiné hlasy tvrdí, že v podstatě mm, to bude existovat i bez této dohody v té či jiné formě a my tímto souhlasem podstatě alespoň zavádíme nějakou stabilitu do této komunitní struktury, že je to pozitivní a že to prostě vyžaduje nějaký pevnější právní základ. V praxi, když se na to podíváme na využití, využití tohoto mechanismu stability, tak jak je navržen, komise v podstatě eh, to, že, to, to, že budeme akceptovat tento, tento nástroj, tak tím nemůžeme v podstatě vyloučit jednu instituce vlády. Nebudou mi nějaký mezivládní sekretáři, čili kdo přijde s těmito návrhy, kdo přijde eh, s tím nebo s tím prováděním tohoto mechanismu na straně členských států, kdo to bude realizovat, kdo to bude monitorovat. Vždy to přece bude eh, Ehm, komise společně s jinými mezinárodními organizacemi, pravděpodobně mezi MMF a tak dále. To znamená, že eh, Evropskou komisi nevzdalujeme z této eh, struktury, naopak začleníme ještě hlouběji do této struktury. Pokud je tu zjednodušenou, zjednodušený postup, já bych spíš tomu říkal zjednodušené ano, pokud by se nám to povedlo dosáhnout. Elmar už se o tom zmínil. Je to takové napjaté období ve vztahu k, národním stá- k jednotlivým státům, k národním parlamentům a pokud tam dáme příliš mnoho podmínek v rámci tohoto našeho návrhu, tak si myslím, že by to mohlo opravdu vytvořit velikou nevoli a národní parlamenty, především britský parlament by řekl, ne, to zachází příliš daleko, to opravdu a tím pádem by došlo k, k, k nesouhlasu i když já jsem samozřejmě pro tu um, ústavní rozprávu v tomto, v tomto ohledu, podobně jako ostatní kolegové, si myslím, že bychom měli spíše se snažit o stabilnější Evropu, o jednodušší postup a o, a o e, systém uh, finanční a e, měnový, který by byl stabilnější a kvalitnější. Děkujeme a nyní poprosíme dalšího kolegu. Děkuji za slovo, pane předsedo. David Martin už se o tom zmínil Mendes de Vigo mu vlastně usnadnil jeho vystoupení a já bych řekl, že David Martin ještě více usnadnil můj příspěvek. Souhlasím s pohledem pana De Viga. Souhlasím s jeho s tím, jak nasínil celou tu situaci, jak ji popsal ty vztahy, ty ústavní vztahy mezi parlamentem a radou, mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. David Martin rovněž vlastně nám přinesl obrázek, řekl bych obrázek, spíše film celého tohoto vztahu, protože to je dynamický vztah. A já si myslím, že je dobré, abychom zdůraznili jednu z těch dvou věcí, na, které, na kterou poukázal Van Gualtieri. Na jedné straně je to zodpovědnost, a na druhé straně je to ten právní argument a zároveň tradiční parlamentní pohled na tuto problematiku. Možná ta odpovědnost by měla být v současné době závažnější nebo důležitější. Já nebudu uvádět žádné právní argumenty, Myslím si, že tyto byly velice dobře prezentovány oběma předřečníky, pana Mendesa de Vigo i pana Martena. Rád bych zdůraznil všem to, že my jsme politickým orgánem. My nejsme nějakým soudním dvorem, nějaké právní společnosti, my prostě musíme respektovat ústavní zákony, naši smlouvu a vlastně jakési DNA našeho orgánu. Ale zároveň jsme politici, to znamená, že musíme provádět politiku, dělat politiku každý den. A nyní před námi stojí politický ústavní problém. No, tomu bychom měli teda přizpůsobit i naši odpověď. Proto plně podporuji stanoviska našich dvou kolegů, protože opravdu potřebujeme strategický cíl. A Nepodíváme-li se na to, co se děje v jednotlivých zemích, Řecko, Irsko, Portugalsko, Španělsko, a to, jak jiné země v jiných situacích, především jejich národní poslanci, nahlíží na tento problém. To, co některé soudy, především německý ústavní soud, jak nahlíží na tento proces. Když se na to nepodívám, když si nevytvoří tento obrázek, tak jinak, ne, jinak nebudeme mít k dispozici právě takovou tu pevnou pozici nebo pozitivní odpověď pro tento mechanismus a pro jednoduché řešení tohoto problému co nejjednodušší, pokud možno. Tak se na to dívám já. Samozřejmě, že všechno to, co můžeme udělat proto, abychom prokázali, že ten mechanismus je pouze jedním prvkem reakce na tuto problematiku, tak bychom to měli samozřejmě ukázat. Jak už o tom hovořil pan Olmar Brok v, této zprávě, bychom měli těmto odpovědím připravit určitý koncept. Samozřejmě, že pokud bychom do toho mohli oficiálně zapojit komisi, tak je to podle mě dobré. Je to dobré pro určitou zdravou rovnováhu mezi institucemi a je to zároveň dobré pro náš parlament, protože naše kapacita kontroly, dialogu s komisí je mnohem silnější než naše kapacita bojovat členy rady. Samozřejmě, že pokud to je možné, tak bychom to měli udělat. Všem zároveň si myslím, že bychom měli neustále zdůrazňovat strategickou strategický cíl nebo strategický strategické zaměření naší politické odpovědnosti. A já jsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament, pokud jde o veřejné mínění, bude v lepší pozici, pokud budeme mít k dispozici odpovědné, pragmatické odpovědi, než když se budeme snažit obhajovat nějaké teoretické pohledy na naši ústavní, na náš ústavní, naše ústavní stanovisko v rámci určité interinstitucionální rovnováhy. Čili toto je politický argument, který jsem chtěl přispět svou troškou do mlína. Nevím, zda je to článek 352, 133, 329, 436, to si myslím, že už pak rozhodneme velice rychle o tom, jakmile budeme vědět, jakou politickou a institucionální strategii chceme zaujmout. Hefner. Pan Hefner. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat eh, oběma zpravodajům velice srdečně. Děkuji jim za to, že celý problém velice jasně vyložili. Já se domnívám, že to je také úkol tohoto výboru. Neměli bychom eh, jenom rychle eh, projít nějaké téma, ale měli bychom ho řádně zanalizovat s ohledem na ústavní dopady daného tématu. A já myslím, že eh, kolego Rangele to neděláme, protože by nás eh, bavila teorie, ale proto, že nás proto zvolili naši občané. Máme za úkol zajistit, aby tato Evropa se držela svých pravidel. A na začátku bych chtěl říci, že podobně jak to řekli ostatní kolegové, ještě jsem nedospěl ke konečnému závěru, pokud jde o toto téma. Ale v této dnešní diskuzi bych chtěl jasně říci, že zjednodušený postup změny smlouvy, změny Lisabonské smlouvy, já chápu tak, že to je řešení pro drobné změny smlouvy, nedůležité změny smlouvy. A není to postup, který by byl určitým postupem, který umožní obcházet ratifikaci smlouvy u důležitých změn. My zde hovoříme o jakémsi záchraném deštníku. A já se domnívám, že eh, často diskuze probíhá tak, že eh, diskutujeme jednotlivá opatření, ale celkový kontext eh, ztrácíme z dohledu. Já se domnívám, že je zde velký ústavní problém a ten spočívá v tom, že to, co dříve bylo lépe nebo hůře upraveno na úrovni členských států, tedy otázka, jak hospodářský výkon a peněžní hodnota mohou být v určité rovnováze. Toto bylo dříve upraveno na úrovni členských států a nyní a se nám ještě nepodařilo vytvořit odpovědající instituce, které by to mohly dělat na úrovni EU. Máme zde problém, že členské státy, které eh, mají euro, nejsou všechny členské státy EU. Eh, nejsou všechny členské státy EU. Eh, a to představuje institucionální problém. A my tento problém musíme vyřešit. A to dlouhodobě. Je potřeba, abychom zde neměli jenom záchranné deštníky a jejich objem neustále zvětšovali. Já chápu, že je to problém, který má velký hospodářský dopad, ale otevírají se zde také některé ústavní otázky. A my musíme tyto ústavní otázky řešit. Musíme řešit, jaké instituce budou mít jakou odpovědnost, a jakou mají demokratickou legitimitu a tak dále. A zde vidím stále zásadní úkol. Je to také důležitý úkol pro tento výbor a je to důležitý úkol pro Evropský parlament a Evropskou komisi. Uh, právě řešit eh, tyto problémy. Elmar Brock a pan Gualtieri hovořili o eh, některých problémech. Hovořili o tom, že stále eh, více se členské státy snaží řešit problémy mezivládní metodou. Ehm, a takovýto přístup může být Um, správný pouze, pokud uh, se uh, bude krýt uh, s metodou společenství. Mezivládní a postup znamená také to, že se dohodnou jenom některé vlády. Vlády mají někdy velice rozdílné zájmy, dohodnou se na určitém řešení, na určitém postupu, který se později stane postupem celého společenství. Ovšem není to úplně správný přístup. Z tohoto důvodu mám velké obavy. Pokud nyní mnolenc eh, volenc odsouhlasíme zjednodušený postup, já budu mít, eh, já mám pochyby také proto, že nevidím, že bychom měli nějakou záruku, že další kroky by probíhaly jiným způsobem. Já mám obavu, že neustále budeme stavěny před podobnou situaci a že budeme mít opět e, znovu a znovu odsouhlasit e, změnu smlouvy e, s jednodušeným postupem kvůli tomu, že je potřeba změnu provést rychle. Já si myslím, že je zásadní, abychom tyto otázky řešili principiálně. Já, kdybych měl záruku, že se to v budoucnosti stávat nebude, měl bych jednodušší rozhodnutí v tuto chvíli. Já souhlasím s tím, co navrhl pan Andrew eh, Duff. Říkal, že bychom nyní neměli jednat příliš rychle. Měli bychom se podívat na celý kontext. Měli bychom se zabývat zahrnutím parlamentu a Eh, touto otázkou eh, bychom, tuto otázku bychom poté měli řešit na plenárce na konci března. Děkujeme panu Hefnerovi, nyní pan Guerrero. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal slovo. Já se pokusím vyjádřit se stročně a pokud možno jednoduše. Myslím si, že z těch předchozích příspěvků, které jsme si vyslechli, můžeme učinit takový závěr, že tak, jak se tomu často i stalo v minulosti, parlament nyní představuje lépe než jakákoliv jiná evropská instituce tu schopnost provádění projektu, tu vůli budovat unii, nejenom hospodářskou a měnovou, ale také politickou. Pan Brok se tu zmínil o tom, že ve 13. patře, pokud se nemýlím, komise se nachází, řekněme, tak trochu v oblacích, unikají ta realita, která se buduje v členských státech a zároveň také zmínil Eh, to, že tu dochází k určitému mezivládnímu delíriu členských států, které se snaží spojit nebo spojovat menšími či většími skupinami, ale unikají od té reality Unie i přes tu různorodost, která je tak charakteristická pro náš evropský společný projekt. Pokud tedy tomu tak je, pokud nyní parlament je, řekněme, motorem nebo vlastně tou poslední složkou, která se ještě snaží eh, snižovat tu ambici Unie, tak opravdu nyní na nás připadá obrovská, obrovský díl zodpovědnosti. Měli bychom tedy řádně vyjádřit náš názor na tuto reformu, která je předkládána. Kromě toho, ta zodpovědnost se rozkládá do dvou odlišných oblastí. Na jednu stranu je tu ta zodpovědnost vůči stávající ekonomické realitě, vůči krizi, vůči trhům a na druhou stranu je tu také ta obava z toho, jaké následky vůči budoucnosti eh, bude mít to, jak ta reforma bude provedena, jak může ovlivnit to běžné fungování Evropské unie. Pan Brok také řekl, že ten mechanismus se vlastně nachází mimo smlouvu a i když si tu úplně nepřejeme, aby to mělo negativní nebo znepokojící následky pro budoucnost, tak je zřejmé, že k nim může dojít. A proto bychom se měli pokusit, jak právě řekl pan Hefner, předložit tomuto výboru takovou odpověď, která bude nejen odpovědí na reálný problém, ale která bude mít opravdu zásadní obsah, která bude předkládat argumenty, kterými parlament vyjádří svá znepokojení, své obavy, předloží návrhy pro tuto reformu a také pro budoucnost a budoucí vývoj Unie. Myslím si, že nyní bychom se měli vrátit zpět k té myšlence, že tato reforma smlouvy je krok směrem k budování opravdového ekonomického řízení Unie. A myslím si tedy, že se jedná o krok, který je třeba učinit, ale měli bychom se snažit vyhnout tomu, jak poukázal pan Gualtieri, aby se to nakonec zvrtlo v krok zpět. Tedy naším úkolem tu nyní je to vytvořit eh, stanovisko parlamentu, které příslušně bude odpovídat, jak řekl pan Brok, té potřebě, ale zároveň zabrání jak poukázal pan Gualtieri, tomu, aby se z toho stal krok zpět. A toto stanovisko Samozřejmě práce je těžká, byly tu předloženy návrhy, zmínili je i předřečníci, abychom tedy pohovořili o otázce euroskupiny, o otázce finančních výhledů, abychom zmínili zprávy o ekonomickém řízení, abychom také zmínili ten rozpočtový semestr, to znamená všechny tyto věci. A jak toto tedy sladit? Sladit tak, abychom znovu vybudovali prostřednictvím této naší zprávy, aby se nám podařilo znovu nastolit tu správnou pozici Unie, aby to nevedlo k tomu, že tato reforma nakonec sníží ty naše schopnosti vůči budoucnosti. A na závěr bych také chtěl podpořit návrh, který tu zazněl, Eh, na některém z našich zasedání, zřejmě to bylo 17. by to bylo 17. ve Štrasburku, ale nechci tu jasně stanovovat datum. Mohli bychom pozvat pana Trišeta a pana komisaře eh, za věci hospodářské a možná také ty spoluspravodaje stanoviska za výbor Ekon nebo koordinátory za výbor Ekon a mohla by proběhnout rozsáhlejší debata tato debata by nesloužila nám, ale sloužila by zejména zpravodajům, aby takhle mohli lépe sloučit tu svoji práci. Jak podotkl pan Mendes de Vigo, požádal bych je, aby nezávisle na postupy a zpracování té zprávy eh, se snažili připravit co nejrychleji a zřejmě i na zasedání příští týden bychom tu mohlo mít první návrh a mohli bychom jej tedy konkrétněji prodiskutovat. Já nejsem fundamentalistou, co se týče harmonogramu, ale myslím si, že bychom si měli sami navrhnout tu cestu, jak jsme si ji naznačili, ale je třeba tedy mít nadále na paměti, že pokud bude zapotřebí to protáhnout až do poslední chvíle, tak aby tu tedy byla ta možnost. Ovšem, pokud tedy bychom mohli splnit ten předem nastavený harmonogram, který jsme si připravili, byl by to opravdu dobrý signál o dobré práci v tomto výboru. Děkuji. A nyní pan Sonder. Eh, eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Zazněla zde celá řada argumentů a pravda je, že už jsme vedli dlouhou diskusi Tyto argumenty a tato diskuze jasně ukazuje jednu věc. Je evidentní, že to, o čem zde rozhodujeme, je nesmírně důležité. A, takže se jedná o zásadní věc. A na druhé straně z diskuze jasně vyplývá, že to, co rozhodneme, e, svým způsobem bude určovat další postup v budoucnosti. Není to tak, že by Eh, šlo jenom o, to, o tuto konkrétní věc, ale v budoucnu eh, další fungování Unie bude záviset na tom, jak padne toto rozhodnutí. A z tohoto důvodu my v naší politické skupině jsme trvali na tom, že je třeba svolat eh, konvent, aby diskuse, aby proběhla řádná diskuse o tomto tématu. je možné také říci, že téměř všechny politické skupiny akceptovaly tento zrychlený postup a zamítly návrh konventu. A to, my, to je nám líto, protože my považujeme eh, návrh konventu za důležitý. Je nutné, abychom vedli odpovídající diskusy. Eh, tento urychlený postup tento fast track není žádnou zárukou a protože skutečně věc proběhne rychle a protože se může objevit celá řada překážek. Podobně je tomu u konventu. A znamená to ale jenom, eh, že budou o tom diskutovat jiní a že my budeme stát na okraji. A dále je zde další problém. Ať se nám to líbí nebo ne, jedná se o precedentní případ. A tento mechanismus stability aby měl řešit problémy eura ale a pravděpodobně to neudělá. A po, později se objeví další potřeby mechanismu stability, které opět budou naléhavé. A e, řekne se, posledně to proběhlo s jednodušeným postupem, proč ne tentokrát. A poté budeme stát před e, následující situací. To, co je považováno za normální postup revize smlouvy, bude zjednodušené, eh, zjednodušený eh, postup. A já si myslím, že to by bylo politování hodné. A to, co stanovila Sabonská smlouva, tím eh, v podstatě nebude platit. A dále bych chtěl říci, že se domnívám, že bychom měli trvat na tom, přinejmenším naše politická skupina na tom trvat bude, a aby proběhla důkladná diskuse. E, není možné, e, abychom zde měli ten urychlený postup. My jsme menšině, ostatní politické skupiny říkají, e, samozřejmě to by neměl být precedens, ale podporují zjednodušený postup. Já bych chtěl vyzvat zpravodaje k tomu, aby ve své zprávě jasně zdůraznili, že je to skutečně naposledy, kdy eh, schvalujeme takovýto zjednodušený postup a že příště změna smlouvy bude moci proběhnout jenom s voláním konventu. A protože jinak budeme opět znovu a znovu pod tlakem. Další důležitá věc je, kdy bychom měli v parlamentu rozhodnout. Měli bychom rozhodnout to v březnu ve Štrasburku nebo o dva týdny později v Bruselu. Já chápu to, co řekl eh, Andrew Duff. Eh, jsme zde v parlamentu, eh, jsou zde je zde celá řada televizí. To, o čem rozhodneme, a bude potom posláno na summit, tam budou čekat na to, jak my rozhodneme. A to sice zní pěkně, ale nevím, jestli je to tak eh, zásadní. Velká většina politických skupin eh, souhlasí se zjednodušeným postupem zde v parlamentu. Proč to neřekneme otevřeně a upřímně? Děkuji. Děkuji. Jak je vidět, čas běží opravdu rychle. Eh, zbývá nám jenom půl hodinka času a proto, protože tu mám několik řečníků, následovat bude pan Vital Korea, tak prosím o to, abyste byli struční, poté ještě pohovoří zpravodaj a já uzavřu tedy seznam řečníků, těch čtyř zapsaných, aby prosím nehovořili déle než 4-5 minut každý z nich. Pan Vital Moreira. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s mnohými těmi obavami vyjádřenými naším kolegou Robertem Gualtieri. Nicméně ústavní revize smlouvy eh, by měla být tedy provedena v rámci možností a navržených eh, řešení, která budou pragmatická. Proto uh, Tedy je třeba nalézt odpověď na čtyři otázky. Za prvé, je zapotřebí tohoto mechanismu? Myslím si, že tady je to jasné. Měnová unie a stabilita si mechanismus vyžaduje. Za druhé, je třeba jej zůstavnit prostřednictvím příslušné změny smlouvy, anebo bychom měli využít jiné alternativy a mechanismy, které smlouva již umožňuje, jako je ta doložka o flexibilitě nebo posílená spolupráce. Já si myslím, že je výhodné a dobré konstitucionálně vysvětlit tento mechanismus, nejen proto, aby tu nebyly pochybnosti o ústavním základě jiných opatření, ale proto, že pokud jej zústavníme, tak to dodá více síly, více důvěryhodnosti, více legitimnosti procesu. Za třetí, ten mezivládní charakter tohoto mechanismu to je možná složitá překážka, ale pane předsedo, já jsem federalistou a abych přijmul takovýto mechanismus jakožto mezivládní eh, mechanismus, to je pro mě něco takového jako spolknout žábu. Nelíbí se mi to. Pokud ale alternativa je taková, abychom šli touto cestou, jinou alternativu nemáme. Pokud by to byla pravomoc Unie, tak by to neprocházelo eh, ve Spojeném království. Tam nejde, to není možné navýšit pravomoc pravomoci Unie bez referenda a referendum by to naprosto svrhlo. Takže je to mechanismus společenství. Tady je to spíš o tom, zda ten mechanismus budeme mít nebo ne. A já ten mechanismus chci, Unie jej potřebuje, ty zranitelné členské státy potřebují tento mechanismus. A já jsem ochoten zaplatit tuto cenu, bude nás to stát hodně. Uh, já jsem opravdu zastáncem ústavy. Myslím, že to, to není v souladu s charakterem měnové unie, ale hovořím jako za politika a ne za obhájce ústavy. A to rozhodnutí mezi tím mít tento mezivládní mechanismus anebo žádný, tak já chci tento mechanismus a přijmu to, že budu muset spolknout tu žábu. Uh, ať se mi to nelíbí a bude mít tedy tento charakter. A za další, zjednodušený postup bez pochyby. Možnost existuje ve smlouvě, má být uplatňována, není tu žádná, žádné pravidlo toho, že vždy musíme jít cestou konventu, to rozhodně ne. Dále otázka lhůty a toho, jak čas plyne, to je důležité. Čas běží příliš proti nám, takže čím rychleji postoupíme, tím lépe. Měli bychom opravdu bojovat proti nedůvěře trhu. Ten směřuje k nestabilitě eura a k navýšení zranitelnosti těch zranitelných zemí. Pak je to otázka ratifikace. Pokud si budeme přát změnu smlouvy, aby to bylo rychle ratifikováno členskými státy, pak bychom měli cestou zjednodušené postupy. Bylo by to takovou opravdu silnou politickou pákou, která by nám umožnila právě bojovat proti eh, těm komplexním procesům eh, ratifikace v některých členských států. Takže to byly jenom takové mé připomínky politické, strategické, ústavní ohledně toho charakteru, mezivládního charakteru mechanismu. A já jakožto politik docházím k závěru, že jinak se nám to nepodaří eh, změnu smlouvy pouze touto cestou a já opravdu přijímám ty podmínky, za kterých je předkládaný ten návrh. A učiňme to tedy co nejrychleji. Děkujeme. Pan Schulz. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, protože kolega Zondergaard už celou řadu věcí z naší politické skupiny zmínil. Ale já chci říct jasně jednu věc. Kolega Brok eh, to také řekl. Já se domnívám, že musíme mít eh, jasno v tom, že jsme dosáhli určitého milníku. Na rozdíl od ostatních kolegů se domnívám, že krize ještě neodezněla. Když se podíváme na volby v roce 2014, všichni půjdeme do volebního boje a budeme muset říci, co jsme udělali pro to, abychom vytvořili trvale udržitelné struktury a mechanismy, a které zabránily v uplynulých letech tomu, aby se krize ještě zostřila. A když budeme vycházet z něčeho takového, musíme si uvědomit, že naším úkolem je, abychom se snažili o začlenění občanů a jak a vytvoříme mechanismy, které budou občané chápat, které občané přijmou a které ovlivní jejich eh, každodenní život tak, že budou mít eh, důvěru v Evropskou unii a že budou mít důvěru v integrační proces, že se budou chtít něčeho takového účastnit. Politická diskuse, kterou zde eh, vedeme, úzce souvisí s institucionálními otázkami nebo s ústavními otázkami. Musíme se snažit propojit tu ústavní diskusi s tou politickou diskusí. A já se domnívám, že je možné rychle postupovat také v rámci konventu, pokud budeme schopni jasně říci, co chceme. A my jsme byli společně v rámci delegace AFK ve Velké Británii a otázka byla, co očekávají občané Velké Británie od Evropské unie, co by ovlivňovalo jejich každodenní život. Musíme řešit takovéto otázky a musíme proto zlepšit eh, naše mechanismy. Musíme se také zamyslet eh, při další práci nad, na, na této zprávě. Musíme mít na paměti to, jaké jsou většiny v radě, víme, jak funguje komise a tyto věci musíme zohlednit. Já se ale domnívám, že je třeba, abychom našli politickou odpověď a také pro případné budoucí změny smlouvy je nutné, abychom byli v kontaktu s národními parlamenty, s, s aktéry na národní úrovni, abychom se tak společně snažili eh, nalézt nejlepší řešení. Děkujeme, paní Lekryp. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu velice stručná, takže budu následovat vaše slova. Mnoho kolegů už se o tom zmínilo, já souhlasím i s těmi komentáři, i s těmi poznámkami. Já si myslím, že v našem výboru a obecně řečeno v této instituci, do které patříme, že bychom se opravdu měli zhostit své odpovědnosti, aby zde panoval určitý duch odpovědnosti. Tento duch odpovědnosti, který by měl být doplněn s určitým pocitem nebo přístupem reálným, abychom si uvědomili, že potřebujeme dosáhnout určitého pragmatismu, určitého účinného přístupu. A toto jsou právě moje největší obavy, proto jsem pro zjednodušený postup, podobně jako kolegové, kolegyně, protože ekonomická situace eurozóny a obecně řečeno, řekla bych, že i veřejné mínění ve většině našich zemí. Nesmíme, nesmíme to podceňovat. Musíme opravdu reagovat rychle, urgentně a účinně. Pokud jde o nějaký pragmatický či účinný přístup či reakci na tyto otázky, které jsme si položili, to samozřejmě neznamená, že bychom se neměli zabývat i budoucností, nebo jak to bude vypadat do budoucna. To znamená, že v rámci této zprávy bychom měli využít dané příležitosti a přijít s určitým příspěvkem našeho výboru pro ústavní záležitosti, pokud jde o budoucí architekturu této zprávy ekonomických věcí v Evropské unii, čili opravdu zmocnit se tohoto konceptu protože tento koncept je velice často, velice často interpretován trošku nejasným způsobem v různých jazycích Evropské unie. Mm, to znamená podívat se na to, co vlastně, jaký obsah má evropský semestr, co to znamená, jakým způsobem vytvoříme tyto závazky v rámci evropského semestru mezi jednotlivými státy, jakým způsobem bychom mohli opravdu spolupracovat, jaké jsou ty nejdůležitější osy ekonomické spolupráce, jaké máme nové inovační nástroje k dispozici. Samozřejmě, že hovoříme i do toho vývoje, do budoucna, možná bychom chtěli posílit některé ty organismy, některé nástroje, které by nám umožnily eh, dosáhnout lepší ekonomické a potažmo i politické integrace v EU. Neměli bychom si říci, mm, řekněme, že v podstatě jde o nějakou zásadní věc, mm, řekněme, ústavního charakteru. Ne, řekněme si, že je to první krůček. První krůček, který povede k nějaké zásadní, rozsáhlé rozpravě, úvahám, které budou probíhat v následujících měsících i možná letech musíme koordinovat celou práci s národní par- parlamenty. To je pro mě klíčová záležitost, to znamená, pokud jde o naše rozpočtovou, politickou spolupráci, proč ne, fiskální, sociální spolupráci, která by měla být opravdu ještě užšího charakteru, to znamená s našimi kolegy z národních parlamentů. Proto volám opravdu potom pan Lamasur se o tom zmínil jako první o té konferenci ohledně veřejných financí, ohledně rozpočtu. Myslím si, že náš parlament by opravdu se měl zhostit, schopit této iniciativy a navrhnout organizaci takové konference. Děkuji. Děkujeme a úplně posledním příspěvkem je Paní Tajn, já budu, eh, pane předsedo, reagovat stručně na to, co říkal pan Brok. Eh, zda eh, výbor souhlasí s tím, že by zpravodajové jasně řekli ve zprávě, jak se k věci eh, stavíme. Já jsem proti nějakému zrychlování celé věci. Já bych také eh, chtěla říct, že bychom se ve zprávě měli zabývat a právním základem i ve chvíli, kdy konečný výsledek je předem jasný. Eh, měli bychom rovněž se soustředit na roli komise. Eh, chtěla bych také říci, že eh, výhled do budoucna je samozřejmě velice důležitý. Eh, tam, kde jsou sporné body, například pokud jde o zprávu hospodářských záležitostí, pokud jde o to, co německy nazýváme dluhová brzda, a to jsou politicky sporné body a já se domnívám, že e, tyto body bychom měli e, prezentovat otevřeně e, ve zprávě, tedy bez jakéhokoliv závěru či výsledku, protože a pro tyto body nebude v parlamentu dostatečná podpora. Děkuji. Dobře. Děkuji. A nyní bych požádal zpravodaje o reakci nebo alespoň, aby nám řekli, jak oni to vidí, tyto návrhy, co by plynulo s diskusem a tak dále. To znamená, návrh musíme si zvolit mezi dvěma hypotézami, říct si ano nebo ne, zda nás to bude nějakým způsobem, zda nás to bude brzdit. Mnoho lidí spíše se přiklání k té možnosti ano, ovšem asi bychom to měli spojit Eh, s nějakým naším vlastním názorem, stanoviskem. To bychom měli zasadit do širšího konceptu nějakých komunitních postupů. Na to bychom se mohli podívat možná později. Ještě pořád zde vidíme určitý problém vytvoření nějaké nezávislé struktury, čili zpravodajové, prosím, jaký máte na to názor, co si o to myslíte. Myslím si osobně, Samozřejmě časový harmonogram, to je rovněž důležité. Pokud teda řekneme ano, tak to musí být na programu hned na našem dalším jednání. Někteří z vás mhm. ale se zmínili o tom, že bychom měli zapojit do naší diskuze i zástupce Evropské banky, někoho z komise, nějakého zástupce zároveň někoho z, z Ekonu, takže kdo vystoupí? Pan Gualtieri, prosím, máte slovo jako první. Allora, io sono molto Děkuji za slovo, pane předsedo. Já víceméně souhlasím. Víceméně souhlasím s tím, eh, co řekl kolega Guero. Ano, to znamená, že v podstatě jsou to dvě odpovědnosti a každá z nich je stejným dílem důležitá. Jednak je to odpovědnost eh, vůči této velice složité ekonomické situaci. To je odpovědnost, která je v našich očích nesmírně důležitá. Já už jsem se o tom zmínil na začátku mého vystoupení. Je zde trh samozřejmě, který na nás tlačí, který na nás naložil tuto velice důležitou odpovědnost. A zároveň, jakožto AFKO, jakožto ústavní výbor, máme určitou odpovědnost i vůči um, budoucímu ústavnímu uspořádání v Evropské unii. A proto mě trošku překvapily některé názory ehm, kolegů, kolegyň, hovořím zde o různých články, které jsou či nejsou důležité, mm, pokud jde o obsah a tak dále, ale k čemu by sloužila? Sloužil náš výbor, pokud by tyto otázky, ústavní otázky pro nás nebyly důležité a pokud bychom ustoupili pouze pragmatismu, pragmatickému přístupu, my nejsme advokáti, nejsme soudním dvorem, my jsme politickým orgánem, politickou institucí, které Mm, úkolem je politickým způsobem zabývat se ústavními záležitostmi Evropské unie. Čili pokud jde o nějaké postupy, procedury, asi je to pro někoho nudné, to chápu, ovšem to je základ naší práce a právě z tohoto důvodu nás požádali o názor, o naše stanovisko, protože pokud by tomu tak nebylo, tak by pravděpodobně stačilo stanovisko výboru ECON. Čili pokud je o technické záležitosti, co teda uděláme? Nejde pouze o odpověď ano či ne. Na mezinárodní konferenci jednak už jsme o tom hovořili, jde o zjednodušený postup, ať už je to bohužel či naštěstí, my máme pouze stanovisko a nemáme nějaký dopad poté na obsah. To znamená, že to nebude závazné, proto bych rád ujistil kolegy, kolegyně samozřejmě, že budeme postupovat odpovědně, ovšem ze smlouvy jasně vyplývá <clears throat> to, že my v podstatě nebudeme mít nějakou velikou váhu, protože nejde o nějaké rozhodnutí Evropského parlamentu. My v podstatě nebudeme moci rozhodnout o tom, jaký postup uplatníme. To prostě už mm, takové rozhodnutí padlo protože jinak samozřejmě bychom se museli obrátit na Evropský soudní dvůr a rozporovat to, což bych nenavrhoval. To znamená, že připravíme stanovisko na základě mm, mm, rozhodnutí rady z, z prosince loňského roku, to znamená na základě zjednodušeného postupu. Logické přesnictví to připravilo a jakmile připravíme naše stanovisko, tak to bude rada a ne mezi, mezivládní konference, která přijme rozhodnutí ohledně změny Lisabonské smlouvy, ohledně této změny, která samozřejmě musí poté být ratifikována 27. Čili to je takový ten rámec situace, ve které se nacházíme. Toto je to, co před námi stojí. To je náš úkol. V této etapě nevidím žádný důvod, ani nás o to nepožádali, my v podstatě nemusíme říci pouze ano nebo ne, o to nás nepožádali, to ani není naším úkolem. Nejde o legislativní postup, který by byl propojen s, s tím, že by parlament dával zelenou či, červenou. Ne, je to stanovisko, které prostě by mělo vzít v potaz obě tyto dvě odpovědnosti, o kterých jsem hovořil. To znamená zvážit celou záležitost, analyzovat Mm, řekněme, i nějaké možné stanovisko ze strany eh, národních parlamentů. Nechceme, nechceme eh, zde přilévat oleje do ohně. To znamená spíše postupovat opravdu. Opravdu odpovědně a mm, říci si, že musíme spolknout teda tu hořkou pilulku, to tomu prostě tak není. Je zde 27 států, ty byly proti, původní stanovisko komise bylo negativní, Evropský parlament je papeštější než papež, nechceme to ještě zhoršovat, tu situaci, tak já osobně skutečně nevidím, proč. A myslím si, že by to ani nebylo důstojné našeho mandátu, protože my, my zde zastupujeme naše občany. A proto se máme opravdu odpovědným způsobem zabývat touto eh, změnou smlouvy. Mělo by to být stanovisko zodpovědné, mělo by to být konstruktivní stanovisko, postoj, který by ovšem neměl zavírat oči před reálnými problémy, před kterými stojíme. Jedním z těchto problémů je to, že nejde o mm, jedinou možnou proceduru či postup. Já neříkám, jako někteří kolegové, že ta procedura zjednodušeného postupu nefunguje, že bychom potřebovali um, regulérní postup. Já si myslím naopak, že by to mohlo být, mohlo být jedno řešení, ale existují zde jiné možnosti, méně, odpo- méně uh, nebezpečné a více odpovědné, bych řekl, s ohledem na, trh, na trhy. 350 dvojka, pan um, kolega Deviko asi s tím nebude souhlasit, ovšem já si myslím, že právě tato 352 je jednou z možností, kterou bychom se mohli vydat a proto nevidím proč, důvod, proč by to nemělo být zakotveno i v našem stanovisku Evropského parlamentu. Dále samotný obsah, otázka té podstaty. Abych to upřesnil. Co to znamená mezivládní? My chceme do smlouvy zakotvit to, že nebudeme moci udělat to, co v současné době děláme. Například máme určitý mechanismus a na základě článku 122 bychom mohli Eh, poskytovat pomoc některým státům. Využíváme zdroje, které jsou garantovány rozpočtem evropského, evropského rozpočtu, eh, těch 60 miliard, to si myslím, že uklidnilo trhy a to není pouze rozhodnutí, které znamená mm, potvrzení určité dohody, ale my jdeme ještě dál. My říkáme, že už v podstatě nemůžeme pokračovat tímto způsobem, to znamená, že se vlastně zbavíme určitých možností, které v současné době můžeme využívat. A ovšem Evropská unie tím způsobem uklidní eh, trhy, ale bude to neústavní postup až do roku 2013. Já si nemyslím, že by to byla ta nejlepší strategie, jak uklidnit situaci na trzích. Ovšem, už jsme do toho vlaku naskočili a ten vlak prostě už jede. Takže pokud jde o ten obsah či o tu podstatu, domnívám se, že bychom měli navrhnout mechanismus v rámci tohoto postupu, určitý mechanismus, který nebude komunitární metodou. Já navrhuji spíše mm, skromnější řešení, abych odpověděl na vaši otázku. To znamená do struktury Evropské unie vytvořit mm, nebo začlenit právě tento prvek e, mezi vládní. Ministři se prostě scházejí na radě, nemají jiné možnosti. Pan Martin sice hovořil o tom, že i komise do toho může zasáhnout, ovšem to, co o čem se zmínil, tak v podstatě ty možnosti v současné době neexistují. Takové návrhy nevidíme ani ve smlouvě, ani v ustanoveních rady, která definuje určité aspekty Eh, nehovoříme zde o nějakých neoficiálních textech naší, naší povinnosti a v tom souhlasím s panem Brokem, kromě toho stanoviska, které připravíme, které bude stanoviskem ústavního charakteru, bychom se měli snažit udělat vše proto, abychom propojili tento mechanismus s, s určitým institucionálním základem Evropské unie. proskoumat všechny, veškeré možnosti, které zde existují. Samozřejmě, že nemáme nikoho konkrétního, kdo by se zabýval všemi těmito odpovědnostmi, ale měli bychom udělat vše pro to, abychom nevyprovokovali nějakou krizi na trzích. Já osobně jsem opravdu proti tomu, abychom postupovali tímto způsobem, protože prostě od nás se očekává, abychom přišli s určitým postojem. Ovšem to neznamená, že musíme jednat nějak uspěchaně, prostě měli bychom přijít před radou s určitým stanoviskem a to je spíše politická povinnost, politická angažovanost. Ano, my v podstatě jsme nakloněni tomu, že řekneme ano, ovšem v tom prostoru, který máme k dispozici, tak bychom měli využít této příležitosti pro zajištění maximální integrace, zaintegrování tohoto mechanismu do institucionálního rámce. Děkuji. Nyní má slovo pan Brok. Pane předsedo, já budu relativně stručný po té, co mluvil pan kolega Qualtieri. Jediná zbraň, kterou eh, máme, je časový harmonogram. Použít zbraně časového harmonogramu je problematické, protože to může mít eh, negativní dopady. Z toho důvodu eh, je potřeba, aby parlament jednal odpovědně. Nicméně manémrovací prostory, které má rada, jsou eh, určitým vyjádřením jejich, její moci. Uvidíme, co bude možné udělat. Za druhé, Zdá se, že většina není pro ne. Za třetí, návrhy týkající se změny smlouvy, které zde byly představeny, je mi sympatičtější to, co jste tady říkali, než to, co předložila Evropská rada. Podporuji také to, co říkal pan Dav, který zde zastupuje Brity. Nicméně je jasné, že zjednodušený postup je také jenom po a, omezený. A zdá se ale, že většina je zde pro zjednodušený postup. A další návrhy týkající se e, posíleného automatismu a posílené spolupráce a těch automatických sankcí v rámci paktu a stabilita a růstu. A to všechno si vyžaduje změny semlouby. A zdá se, že je možné to provést s jednodušeným postupem. Já se a od vás rád nechám přesvědčit. Nicméně, když pozoruji diskuzi ve Velké Británii, zdá se, že je možné vyhnout se tam referendu pouze tehdy, když nedojde ke změně kompetencí. Ať už posílení nebo oslabení kompetencí. To je zkrátka fakt. A my si eh, nemůžeme dovolit eh, referendum ve Velké Británii, eh, i když Velká Británie je tímto relativně málo dotčena vzhledem k tomu, že není členem eurozóny. Podle mého názoru toto musíme mít na paměti, až budeme rozhodovat o našem konečném přístupu. Mnohokrát děkuji. Avete registrato alcuni dati comuni? Děkuji. Nezdá se, že je zde konečné rozhodnutí, nicméně musíme předložit stanovisko a um, rozhodnout se, jak budeme dále postupovat. Takže co se lhu týče, opravdu bych si přála, abychom byli maximálně flexibilní. K tomuto tématu se v průběhu dalších zasedání ještě vrátíme. 17. to tedy ve Štrasburku ještě jednou projednáme tak, abychom připravili hlasování na 7. ve Štrasburku nebo 15. v Bruselu a pak následné hlasování v, plétnu, v plénu 9. nebo 24. března. To 24. března to je úplný limit pro to, aby to mohlo zavčas přejít na radu. Toho 24. března by mohlo být možná až příliš pozdě. Ale pokud tedy proběhne ještě jedna debata 7. února, pokud budou zpravodajové souhlasit, a pokud nám budou schopni předložit zprávu písemně, samozřejmě vezmeme v potaz závažnost tématu. Pokud zpravodajové budou mít již všechny podmínky splněny toho 7. února, což vlastně nezbývá ani týden do té doby, pokud nám tedy zpravodajové do té doby předloží písemný dokument, tak si myslím, že ta rozprava bude mnohem usnadněnější. Máte, pánové zpravodajové, nějaké konkrétní návrhy k tomuto? Pan Mendes? Já souhlasím s tím, co tu říkáte. Měli bychom se tu tedy zavázat vůči zpravodajům, že splníme harmonogram. Ono je to ostatně v zápisu, máme tam naplánované ty schůze konkrétní data a v podstatě nevidím, jaké jsou jiné možnosti. Té zprávy se můžeme chopit různými způsoby, ale myslím si, že dnes se tu členové výbory, výbor velice jasně vyjádřili k tomu, jak následovat. Něco se může zapracovat, můžeme předkládat pozměňovací návrhy. Nevidím tu příležitost, proč ztrácet další čas. A navíc, rada bude zasedat 24. odpoledne a pokud budeme hlasovat 24. dopoledne, tak to opravdu nepovažuji za patřičné. Je to úplně tak tak. Nevidím tu tedy, jaké jsou tu potíže ze strany zpravodajů, v čem je toto tak výjimečné. E, vlastně proč by nám nemohli příští týden předložit už text a proč bychom tedy nemohli splnit ten naplánovaný harmonogram? Pan Gualtieri. Já osobně, jak jsem již předeslal, si myslím, že je naprosto zásadní respektovat tu lhůtu maximálně do 24. března. Tak to bychom na příštím zasedání mohli pracovat na základě pracovního dokumentu, v podstatě by to bylo něco mnohem více než jenom předběžný návrh dokumentu, zejména pokud vezmeme v potaz zprávu Broka a pana Frhovštata ohledně evropských eh, služeb. A velice rychle bychom tedy takto mohli předložit návrh, který by následně byl vámi schválen. Pan předseda, rozhodně tu tedy budeme mít písemný dokument. Pane Broku, žádal jste o slovo. Pane předsedo, samozřejmě bychom měli plánovat tak, abychom dodrželi ten zrychlený časový plán, ale zároveň abychom měli mít tuto možnost eh, hlasovat eh, dopoledne jako možnost otevřenou. Já se domnívám, že eh, zásadní bude diskuze 7. v pondělí a zároveň na konferenci předsedů by měly proběhnout eh, zásadní diskuse. Je to tak, že Evropská rada rozhodne a že eh, my, komise ECB, e musíme předložit eh, stanovisko. Já bych chtěl mít přehled o tom, jaká stanoviska mají oni předtím, než definitivně rozhodneme. A já bych si chtěl 8. sednout a věc eh, dopracovat. Tedy dopracovat to, co nebude hotového, hotové sedmého. Musí to proběhnout rychle. Já myslím, že by to nemělo trvat příliš dlouho. Dobrá. Požádám vás o maximální míru flexibility. Myslím si, že u tak důležitého tématu bychom zde ve výboru mohli naplánovat další mimořádné zasedání, například na 10. Máme naplánované zasedání 17. a má otázka tedy je následující. Tento bod, můžeme ho vložit na pořad jednání 10. Ale stejně tak bychom mohli mít ještě takovou doplňko, takové doplňkové mimořádné zasedání Ano, 17. února jsme měli naplánované mimořádné zasedání. Někdo tu řekl 14. Výbor Ekon hlasuje 14. takové hlasování ve výboru Ekon rozhodně netrvá déle než tři minuty. To není hlasování, které by znemožnilo zasedání AFKO v pondělí odpoledne. Ale sedmého tedy budeme pokračovat v debatě. Pokud by to bylo možné, byl bych rád, kdybyste nám již předložili dokument. Já souhlasím s tím, co říká pan Brok, říká pan Gualtieri. Tímto dokončíme to kolečko diskuzí, zejména pokud vezmeme v potaz to, co řekli ostatní kolegové, že bychom měli směřovat k určité konvergenci těch stanovisek parlamentu, ECB a opravdu si myslím, že je dobré, pokud bychom dodrželi tento harmonogram. Takže harmonogram je následující 7. a 14. To jsou tedy velice blízká data. Nicméně, takto je tedy stanoven náš harmonogram. Tímto můžeme ukončit zasedání. Ještě chci připomenout, že 7. února máme jeden bod na našem pořadu jednání. A tím bude prezentace profesora Wilmeta. Bude to eh, takové setkání s významným člověkem, matematikem z Cambridge. Bude to takové informativní setkání. Končíme zasedání.